Good afternoon. Dobrý den, dámy a pánové. I declare open this meeting of the budgetary. Zahajuji toto zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Program jste obdrželi 11. Eh, ledna. Ptám se, jestli má někdo nějaké připomínky k návrhu pořadu jednání. Nevypadá to tak? Jinak tedy považuji eh, náš eh, program za schválený. Mám několik oznámení. Ve 5.30 po zasedání bude schůzka měla být schůzka koordinátorů, ale místo toho bude zítra v 11.15. Takže až to bude, poté, až to bude hotové, tak si budete moci vyslechnout, na čem se koordinátoři dohodli. Body 10 a 11, ty se týkají absolutoria, agentur a společných podniků. To bylo naplánováno na dopoledne 24 budou probrány odpoledne, tedy ve 3 hodiny 24. Bo číslo 12 programu, který se týká absolutoria pro Evropský parlament, což původně mělo být ve 3 hodiny 24. Teď bude eh, projednáván v 5 hodin stejného dne. Takže to je pro ty z vás, kteří se těšíte na zítřejší program. Máme eh, poměrně rozsáhlý jazykový režim. Upozorňuji, že naše zasedání je vysíláno na internetu. A kromě toho bych chtěl ještě oznámit, že máme novou asistentku v sekretariátu paní Karel Dilhost a já ji tady mezi námi vítám. Mohla byste prosím povstat, abychom věděli, eh, kdo jste. Vítejte. Then we come to point a teď jsme u bodu číslo 3, volení. Zvolba předsednictva výboru. E, ve vašich přílohách najdete postup pro hlasování. Jde tedy o volbu předsednictva. Nejprve se bude volit předseda a potom místo předsedové. Nejprve bude potřeba zajistit, že máme dostatečné kvorum. Já už jsem sledoval, kolik nás tady a kvorum máme. A teď ke kandidátům na předsedu. Kandidáty mohou nominovat politické skupiny nebo alespoň 5 členů výboru a je už tradicí v tomto parlamentu, že v polovině volebního období se mohou předkládat nové kandidatury a já se ptám zástupců politických skupin, jestli některá z nich chce navrhnout. Pan Kaci Markakis. Děkuji vám, pane předsedo. Politická skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu navrhuje Michala Teurera sedí nalevo ode mě, zatím nebyl členem tohoto výboru, nicméně má bohaté zkušenosti z oblasti rozpočtu a rozpočtové kontroly, kdy byl v zemském parlamentu Bárenská Württemberska. Ostatně tam určitou dobu spravoval spolu s Ingeborg eh, Gressle rozpočet přes 40 eh, milionů eur a na 14,5 let byl starostou Horbu v Bádensku-Württembersku Eh, byl znovu zvolen, měl podporu více než 90% a velmi by mě těšilo, kdyby podobnou podporu získal i dnes. Michael, this is, there is no other candidate. Pokud tady není žádný jiný kandidát, tak považuji pana Michala Tojrera za Eh, nového předsedu výboru pro rozpočtovou kontrolu a přeji mu hodně úspěchu v této nové důležité funkci. Takže prosím, můžete se sednout na mé místo. Yeah, hello. Thank you very much. Dobrý den. Děkuji vám moc za to, že jste mě zvolili. Pro mě je to velkou poctou. Už teď se mi přihlásilo několik eh, členů o slovo. A jako první nyní udělím slovo kolegyni Ingeborg Gressle. Děkuji, já bych za EPP chtěla poděkovat Janu Muldrovi za skvělou práci, kterou odváděl. Poté, co eh, liberálové v tomto volebním období poprvé připustili, aby zde předsedali také takoví liberálové, kteří skutečně mají zkušenosti a něco vědí. Nechci nějak kritizovat nového předsedu, ale přece jenom to vyjadřuje určité očekávání největší frakce, že by bylo pěkné, kdybychom zde zvolili jako předsedu skutečně aktivního člena. Neznamená to, že bychste neměli naší podporu, ale rozhodně jsem chtěla poděkovat panu kolegovi Muldrovi, protože jako předseda byl velice dobrý a bylo nám velkou ctí zde spolupracovat s někým, kdo velice důkladně znal evropský rozpočet, také co by člen rozpočtového výboru a zastupoval naše zájmy, takže já my ti děkujeme. Já, vielen Dank. Äh, Děkuji paní Gressle. Velký potlesk ukazuje, že celý výbor Srdečně děkuji předsedovi panu Muldrovi a nyní se hlásí další pan kolega Kajer. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych vám popřál vše nejlepší do vaší nové funkce. Je to velice pěkný úkol, kterého se ujímáte, nicméně není vždy snadný. Tento výbor je v mnoha aspektech něčím zvláštním. Je to průřezový výbor, který nahlíží do všech možných oblastí evropské politiky. Jedná se také o výbor, jehož práce zrovna nevede k tomu, že byste si zvýšili oblibu u dalších kolegů v Evropském parlamentu, protože my se často nezabýváme výhradně rozpočtem Evropského parlamentu, což už přece jenom také vede k tomu, že s některými kolegy eh, diskutujeme, máme různé názory na smyslu plnost určitých projektů, ale přicházíme na řadu také tehdy, když jde například o Eh, bližší zkoumání politiky předsednictva Evropského parlamentu a výkonu rozpočtu. Budeme o tom také hovořit eh, v rámci otázek absolutoria během naší schůze. Dovolte mi, bych vám popřál vše nejlepší pro výkon vaší funkce. Také já a moje politická frakce chce poděkovat Janu Muldrovi za jeho výkon předsednické funkce. Jan byl si opravdu skvělý, šel si příkladem Přihlásil jsem se, ale také proto, protože se nyní chceme ujmout volby místopředsedů tohoto výboru. Je to tak, že první místopředseda podle Dontova systému přísluší frakci EFD, Eh, kandidatura paní Andreasen byla projednávána na skupině SAD a já chci zdůvodnit za naši politickou skupinu, proč nemůžeme podpořit tento návrh, aby se první místo předsedkyní stala Marta Andreasenová. Kolegyně a kolegové si možná vzpomenou na rozpravu absolutoria parlamentu v loňském roce. Tehdy nastala taková situace, že eh, nějaký deník Daily Mirror, Mirror a nebo jiný kvalitní eh, tisk či tiskovina z Velké Británie vypustila do světla, do světa určité číslo a uvedla jako zdroj paní Andreasenovou, že očekávané náklady na dům evropské historie bude, pokud si to pamatuju, 120 až 150 milionů. Potom byla rozprava, já jsem se zeptal na onen zdroj, protože to je velice zvláštní postup. Že někde vznikne nějaké číslo a kromě poslankyně, která popisuje toto číslo jako rozumné nebo jako číslo, které bylo přístupné, tak neuvede žádný další zdroj. Ani noviny, ani paní Andreasen eh, k tomu nevydali dodnes žádné bližší prohlášení. A já se domnívám, že z hledu parlamentu to není ani konstruktivní, ani seriózní postup. V této souvislosti tedy naše politická frakce není ochotná podpořit kandidaturu paní Andreasenové. Prvním místopředsedou byl dosud pan kolega Stás od zelených. Myslím si, že tuto funkci vykonával velmi dobře a pokud se jí chce ujmout nadále, tak ho jistě podpoříme. Děkujeme panu Gajerovi. Já z toho vyvozuji, že jsme se dostali k bodu eh, rozpravy o volbě místo Už se hovořilo o personálních otázkách, o návrhu EFD. Podle Dontová systému připadá místo EFD. Chci se zeptat, zda je zde někdo za skupinu EFD a přeje si promluvit? Zdá se, že tomu tak není. Byl jsem, nebo je? Byl jsem informován, že zde pan kolega si přeje slovo, prosím. Děkuji, já jsem náhradník paní Andreasen, já jsem ze skupiny EFD. Chtěl bych eh, eh, říci, že ten, eh, tu chybu spáchal ten novinář, který ten článek psal, a ne paní Andreasen. Um, ja, das hat jetzt nichts zu tun mit... Děkuji to ale nějak s danou osobou teď eh, nesouvisí. Možná bych není vyzval kolegu pana Jana Muldra, který byl informován, že kolegyně zde dnes nemůže být. Je to tak, že se na vás kolegyně obrátila písemně, že je dnes v nemocnici. Možná byste k tomu mohl něco říci. Ano, to mohu. Minulý týden ve středu nebo ve čtvrtek se za mnou dostavila na plenárním zasedání a předala mi eh, dopis určený předsedovi výboru pro rozpočtovou kontrolu, kde mi oznámila, že chce kandidovat. Já jsem ten dopis předal sekretariátu ve Štrasburku. To bylo ve čtvrtek, těsně než jsem odjížděl. A dostal jsem to e-mailem. Takže Máme potvrzenou kandidaturu paní Andreasen. A nemohla, nemůže tady dnes být, protože měla um, domluvenou um, návštěvu lékaře, kterou nemohla odřeknout. Dobře, takže paní Andreasen je kandidátkou, pan um, Máme tady jiného kandidáta, pana Stase, ale pan eh, Chacimarka se hlásí o slovo. Pane předsedo, každý začátek je něčím kouzelný, to řekl držitel Nobelovy ceny Herman Hesse, toho jistě dobře znáte, jménem skupiny ALDE vám přeje také mnoho štěstí ve vaší funkci. Paní kolegyně Gressle říkala, že bychom měli sázet na zkušenosti a to jsme také učinili. Jsme hrdí na práci pana Muldra nejenom během jeho půlročního předsedání, ale za celou dobu, kdy pracuje v tomto parlamentu, patří opravdu k nejlepším znalcům dané problematiky a proto jsme velmi vděční také jako ALDE za čas, který nám věnoval. Co se týče kandidatury paní Andreasenové, tak komentář paní Gresle na adresu kolegyně eh, souvisí také s tím, co chci říci já, souvisí to s Dontovým systémem. Protože zastupujeme frakci, která přechodně není tak úplně největší a navrhuji tady, abychom dodrželi Dontův systém. To je pro nás opravdu velmi důležité a proto v tom prvním kole bychom podpořili tu myšlenku, že by mělo zůstat u té dohody, kterou zavřel parlament a pokud by paní Andrea Senová nedostala dostatečný počet hlasů, tak my bychom si také přáli pana kolegu Barta Stáse vidět v předsednictví. Nejenom, že jsme s ním dobře spolupracovali, ale Pan Stás například v loňském roce zde také často zastupoval předsedu a vedl schůze a opravdu si počínal skvěle, takže my bychom ho potom rádi podpořili, tak jak už to navrhli sociální demokraté. Dobře, takže si musíme vyjasnit postup. Než se zeptám kolegy Stáse, tak se nám hlásí ještě pan kolega Gajer, prosím. Já bych rád zareagoval na to, co řekl pan Egnu. Protože pokud má pravdu, tak bych tu situaci viděl jinak, ale já si to pamatuju jinak. Během rozpravy Evropského parlamentu jsem žádal paní Andreasen, aby e, zpřístupnila příslušná čísla výboru pro rozpočtovou kontrolu. My bychom rádi tyto zdroje přeskoumali, protože Dům evropské historie je skutečně sporné téma. A potom musím říci, že od, číselné odhady, které jsou či nejsou seriózní, jsou záležitostí, e, o které se musí výbor pro rozpočtovou e, kontrolu zajímat, ale reakce do dneška nepřišla, proto jsem žádal to, co jsem žádal. Děkuji. Kolegyně, kolegové, e, nejde o to zde vést personální debaty, zvláště když zde kolegyně není a nemůže se k daným bodům vyjádřit, takže navrhujeme, abychom rozhodli ve volbě. Jsou zde dva navržení kandidáti. Od kandidátky víme písemně, že je k dispozici. Druhý návrh byl kandidát Bart Stás. Chci se zeptat kolegy Stáse, zda je k dispozici v prvním kole voleb? Myslím si, že takto je ten postup správně. Ono je to komplikované, protože minule to probíhalo následovně. Konference předsedů učinila návrh postupovat podle Dontova pravidla a Marta Andreasen byla kandidátkou za EFD. Jsem členem malé politické skupiny a souhlasím s panem Chacimarkakisem, který je zástupcem nikoli malé, ale středně velké politické skupiny. Myslím si, že výhoda středně velkých a malých politických skupin je v tom, když se bude primárně sledovat Dontovo pravidlo. A proto se domnívám, že postup, který jsme zvolili minule, a sice, že jsme zkoumali, zda je zde dostatečná podpora pro to abychom následovali Dontovo pravidlo, jak to navrhla konference předsedů, že to je lepší postup. Že bychom měli hlasovat o jiných kandidátech až tehdy, když se ukáže, že opravdu Dontovo pravidlo kandidát podle něj nenajde dostatečnou podporu. A bude-li tedy třeba uspořádat druhé kolo, tak stejně jako minule rád přijmu nominaci Minule mě nominovala paní Andreasen sama, když nebyla zvolena, tak navrhla právě mě jako kandidáta na prvního místo předsedu. A nyní jsem se dozvěděl, že tento úkol přebírá tedy skupina SAD a také skupina pana Chacimarkise, že tyto skupiny tento návrh podporují, takže pokud mě tyto dvě politické skupiny navrhují, tak si myslím, že opravdu kandidovat mohu. Já vám děkuji, takže jsme si to vyjasnili a můžeme přistoupit eh, k volbě. Budeme hlasovat o návrhu konference předsedů. Kandidátkou je tedy paní Andrasen a uvidíme, jak dopadne toto hlasování a podle toho buď přistoupíme k dalšímu kolu hlasování nebo ne. Nevidím, že by proti tomu někdo něco namítal, takže budeme hlasovat o návrhu, aby se první místopředsedkyní stala paní Marta Andersen. Eh, Tento hlasování musí proběhnout písemně, tedy pomocí hlasovacích lístků. A potřebujeme pár eh, skrutátorů. Myslím, že na tom se budou chtít podílet asi všechny politické skupiny. Jsou tady nějací dobrovolníci, nebo mám někoho vybrat? Tak eh, s ohledem na budoucí eh, funkce, kdo je ochotný být skrutátorem za S a D? Navrhujete někoho? Paní kolegyně, brzo bohatá, nebo brzo bohatá je ochotná, ano. Pan Chacimarkakis ještě. Je tady ještě někdo, kdo by chtěl se přidat eh, ke počítání hlasů? Pokud to stačí, tak to tak uděláme. Teď se rozdají hlasovací lístky. Je tady 20 přítomných členů. A proto bych poprosil o rozdání. Takže se teď rozdávají hlasovací lístky přítomným. Ta, eh, to samotné hlasování proběhne tady vepředu. Gibt es Rückfragen noch? Má někdo nějakou otázku k tomu, jak to bude probíhat? Gressle. Paní Gressle. Má se tam napsat ano, ne, nebo jak se to má označit, ty hlasovací lístky? Myslím, že eh, hned jak to je dostanete, tak k tomu ještě něco řeknu. Sekretariát mě právě informoval o tom, že hlasovací lístky nejsou ještě úplně připraveny, protože ty hlasovací lístky budou, na nich bude ano, ne a zdržení se hlasování, což a já budu eh, jmenovitě vyzývat eh, členy, aby odevzdali svůj hlas. Takže, vážení kolegové, teď se rozdávají volební nebo hlasovací lístky. Bude se hlasovat o vodbě Marty Andreasen. Můžete hlasovat ano nebo ne. Nevyplněný lístek bude platit jako zdržení se hlasování. Je potřeba dosáhnout absolutní většiny odevzdaných hlasů k volbě. A a já teď budu vyzývat jednotlivě kolegy, pan Itele. Pane Itele, mohl byste přijít tam dopředu a být u toho? No, so, ist jeder versorgt äh, mit dem Stimmzettel? Mají už všichni hlasovací lístky? V tom případě zahajuji hlasování.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 A teď budu vyvolávat jména dalších kolegů. Eknu, Egnu. Der nächste ist Andrea Česková. Andrea Česková. Der nächste ist Derek. Derek Vaughan.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 Paul Rübig. Kollege Czarnecki. Und Michael Theurer.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 Je tady v místnosti ještě nějaký člen, který se nedostal k hlasování? Pokud ne, tak tím uzavírám hlasování a poprosil bych skrutátory, aby se četli hlasy. Je tady ještě jeden kolega, pan Hartong, proto jsem se ptal, má také hlasovací právo, takže prosím, pojďte. Tím je tedy hlasování definitivně u konce. position Vážení kolegové, budeme pokračovat. Po té eh, eh posčítání hlasů máme následující výsledek. 22 eh, přítomných eh, oprávněných eh, členů, jeden se zdržel. Ano, hlasovalo 10 nehlasovalo 11, tím pádem kandidátka nezískala potřebnou většinu a my teď přistoupíme k druhému kolu hlasování. V druhém kole hlasování, jak vyšlo z té předchozí diskuse, máme dalšího kandidáta. Předpokládám, že návrh kolegy Gajera ještě platí. A proto se v tomto okamžiku ptám pana Stase ještě jednou formálně, jestli je pořád k dispozici jako kandidát i v druhém kole. Ano, přijímám návrh politické frakce SAD. Pan staes vyjádřil svůj souhlas. Byl jsem informován, že kandidáti také musí říci, zda vyplnili prohlášení týkající se finančních e, zájmů. Je tomu tak? Dobře, takže můžeme přistoupit ke druhému kolu volby. Chce se někdo přihlásit o slovo? Äh, Jeden z kolegů se zeptal, že pokud by všichni souhlasili, tak bychom nemuseli volit ve druhém kole, ale myslím, že tomu tak není, že musíme volit formálně, protože tím, že tu paní Andreasen není, tak také nemůže být stažena její kandidatura a proto bych doporučil eh, výboru, abychom zde vsadili na jistotu a volili nyní ze dvou kandidátů. Chce se někdo přihlásit z eh, procesních důvodů? Paní kolegyně Gresle, prosím. Já jsem nepochopila, proč je na hlasovacím lístku nadále paní Andreasen. Upřímně řečeno tomu tak úplně nerozumím. Warum nicht? Warum Sie sich darauf... Proč tam je nadále? Protože ona není přítomná, tím pádem nemůže z kandidatury odstoupit. Nemůže se jí vzdát. Aber sie ist ja schriftlich vorgeschlagen worden von ihrer Gruppe. Oni písemně navrhli zástupci její skupiny a proto navrhuji, abychom nyní volili ze dvou kandidátů. Ale pokud na to pohlížíte jinak, tak navrhuji, abychom k tomu provedli krátkou rozpravu. Pan kolega Chacimarkakis. Ano, předsednictvo má pravdu, protože e, zde nemáme její souhlas s tím, že už by nekandidovala, tak její kandidatura trvá nadále. Leda, že by její frakce kandidaturu stáhla. Pokud tomu tak není, tak musíme skutečně sadit na jistotu a rozhodnout se ze dvou kandidátů. Děkuji, pane Gnu. Mně říkala paní Andreasen, že by, pokud se neumístí v prvním kole, podpořila pana se ve druhém kole. Ano, tak je-li tomu tak, tak to můžeme chápat jako stažení kandidatury pro druhé kolo volby. Tím pádem máme už jenom jednoho kandidáta, pana Stáse. Jsou zde ještě nějaké další návrhy na funkci prvního místo předsedy? Zdá se, že nejsou, takže zde eh, můžeme aklamačně zvolit pana Barta Stáse prvním místopředsedou, takže my vám srdečně blahopřejeme a těšíme se na dobrou spolupráci. So, wir gehen dann in der Tagesordnung gleich weiter zum zweiten stellvertretenden. A nyní postoupíme dále. Budeme volit druhého místo předsedu a vyzývám vás, abyste předložili návrhy. Who is, who is proposed for the second? Yeah, yeah. <laughs> Hmm? Hm? Gressle hat das Wort. Ja, ich möchte von... Paní Gressle, za EPP navrhuji pana kolegu Sonika z Polska. Byl navržen pán kolega Sonik a je zde mezi námi. Paní Gresle se omlouvá. Ne, ne, ne, já navrhuji paní kolegyni Ivanovou z Bulharska. Spletla jsem se. Dobře, takže předseda říká, předpokládám, že máme tedy jednu kandidátku, paní kolegyni Ivanovou z Bulharska. Jsou další návrhy? Nejsou. Takže pokud souhlasíte, tak bychom i zde mohli volit aklamačně. Je tomu tak, takže já kolegyni gratuluji a těším se na dobrou spolupráci. A nyní Nyní se dostáváme k funkci třetího místopředsedy a dávám slovo kolegyně. Na toto místo je navrhován pan kolega Sonik. Ja, dann frage ich, wer, wer wird den dritten vorgeschlagen? Takže znovu se táži na toho třetího místo předsedu. Ano, jsou zde jakési zmatky. Třetí návrh je návrh socialistů a demokratů a navrhujeme pana Liberackého. Kdyby ho Inge navrhla tež, tak bych se teď nehlásil, ale nebylo tomu tak, takže jsem se přihlásil. Byla navržená kolegyně Brzo ne kolega Liberacký sedí za vámi, dobře, jsou zde ještě další návrhy. Ne, takže pan kolega Liberacký byl zvolen. So, aller guten Dinge sind drei. Herr Sonik ist vorgeschlagen. Do třetice všeho dobrého. Paní kolegyně Gresle, omlouvám se kolegovi Sonikovi. Dobře, takže jsou ještě další návrhy? Pokud ne, můžeme i zde zvolit pana Sonika aklamačně. Srdečně vám blahopřeji k vaší volbě a těším se na dobrou spolupráci. Dobře, takže já vám velice děkuji. Tím jsme úspěšně uzavřeli bod týkající se voleb. Ono to v demokracii někdy chvíli trvá, ale tak je to i v pořádku. A můžeme přejít k dalšímu programu a to je schválení zápisu. 29. listopadu a z 8. prosince 2011. Jsou k tomu nějaké poznámky nebo připomínky? Není tomu tak? Takže zápisy jsou tímto schváleny a tím se dostáváme k dalšímu bodu. A tím je absolutorium rozpočtu EU pro rok 2010. K tomuto bodu přivítáme komisařku, která je k nám na cestě už dorazila, takže vítáme paní komisařku Jogen Kvinovou. Ano, tak to je část demokracie. Als erstes im Procedere, äh, Podle našeho postupu bych také rád přivítal pana Ladislava Balka, osobu, která zodpovídá za toto téma účetního dvora a prosím vás, abyste zahájil tento bod. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě nejprve mi eh, dovolte, abych vám poblahopřál k eh, vašemu zvolení jako předsedovi tohoto důležitého výboru. Pane zpravodaj, pane Fielnere, dámy a pánové, V rámci postupu o přijetí absolutoria za finanční rok 2010 bych vás rád informoval o přístupu, který zaujímá Evropský účetní dvůr k auditu dotačních programů pro vědu a výzkum, které představují podstatnou část výdajů Evropské unie a které se nacházejí v kapitole číslo 6 výroční zprávy účetního dvora. Jako zpravodaj účetního dvora za audit oblasti výzkumu bych eh, chtěl říci konkrétně k této kapitole 6, že je to nová kapitola výroční zprávy, v tom smyslu, že dříve eh, byly informace z této kapitoly v kapitolách 5, 7 a 8, tedy zasahovalo to i do jiných oblastí, to také vysvětlujeme eh, v příslušném odstavci výroční zprávy a moje kolegyně paní Kersty Kaliolajt eh, vás o tom informovala v diskuzi o kapitole 1 v prosinci. Jeden z hlavních důvodů, proč se Učitní dvůr rozhodl eh, přijmout jinou strukturu audito bylo poskytnout efektivnější analýzu výdajů Evropské unie s tím, že se zohlední rizikový profil jednotlivých eh, oblastí. Přestože chybovost, která tady v té eh, kapitole, té bývalé kapitole číslo 5, eh, byla, nemůžeme úplně srovnávat jednotlivé oblasti, přesto jsou tady určité společné rysy. V prvním v případě jde o to, že většina operačních eh, výdajů spadá do těchto programů. To bylo 70% v té bývalé kapitole 5 a je to 63% v té současné kapitole 6. A druhý důvod byl ten, že nejpravděpodobnější chyba u těchto eh, oblastí byla mezi dvěma až pěti procenty v té bývalé kapitole 5 a je v současnosti, v té současné kapitole 6 1,4%. Hlavní zdroj chyb v roce 2009 a 2010 byl stejný, tedy vracení nespůsobilých nebo nesprávně eh, prohlášených eh, nákladů eh, ve výzkumných programech a i v těchto oblastech v roce 2010 byla značná míra chybovosti. Závěry auditu se týkají zejména 6. a 7. víceletého rámcového programu, které mají různé dotační programy podporující různé oblasti a typy projektů. Typickou, typickým rysem těchto programů je, že jsou implementovány v rámci přímého centralizovaného řízení. Riziko je to, že ty nespůsobilé náklady jsou, náklady jsou uváděny v žádostech o proplacení a že to není eh, dostatečně nebo před, eh, včas odhaleno v rámci eh, dohledových systémů, předtím, než dojde k proplacení nákladů. To se ještě prohlubuje komplexností pravidel pro výpočet způsobilých nákladů a proto eh, kroky komise vedoucí k zjednodušení provádění rámcových programů by měly být eh, podpořeny. Já samozřejmě nechci eh, podrobně popisovat přístup účetního dvora k těmto auditům. Nicméně po testování vzorku 97 transakcí v této oblasti, tedy u výzkumu, jsme nalezli, že 39% z nich bylo, nebo vykazovalo chybu. A to rozhodně není uspokojivé. Nejpravděpodobnější chyba odhadnutá eh, soudem v oblasti výzkumu je 1,4 Výsledky auditu účetního dvora se zaměřují na dvě oblasti. Ta první se týká řádnosti plateb, kde jsme dospěli k závěru, že platby eh, nebyly postiženy eh, materiálními chybami, zatímco jsme nalezli významnou míru a výskyt chybů u rámcových programů 6 a 7 u předběžných a závěrečných plateb. A druhá oblast našeho zájmu se týkala dohledových a kontrolních systémů, kde jsme dospěli k výsledku, že tyto systémy jsou pouze částečně efektivní. Například u 33 žádostí, které jsme zkoumali, byl poskytnut, eh, bylo potvrzení nezávislého auditora a Tady jsme to porovnávali s certifikáty těchto auditorů a 27 případech, kde byla eh, stanovisko bez výhrad, byly nalezeny chyby. Ve 14 z těchto případů tyto chyby měly významný finanční dopad a proto eh, doporučujeme, aby komise zintenzivněla své úsilí pro informování nezávislých auditorů o pravidlech, které se týkají způsobilosti výdajů. Paní komisařka eh, ve svém eh, dopise nám sdělila, že Evropská komise už tím, eh, se, už, se už tím zabývá. I tak si myslím ale, že bychom to měli více promítnout do auditu ex post. A na závěr mi ještě dovolte, abych vyjádřil svou vděčnost paní Mergegen Quinn za její spolupráci a spolupráci jejich kolegů, protože jde o to, jak zlepšit kvalitu těchto programů na podporu výzkumu a také s tím, že legislativní balíček eh, Eh, eh, pro tuto oblast, eh, tady pro Horizon 2020, byl předložen v listopadu 2011. Tento balíček obsahuje řadu nových myšlenek a my už ho analyzujeme s tím, že bychom přijali stanovisko účetního dvora o těchto pravidlech, tak jak to navrhovala i komise a jak to požaduje také rada ve svém rozhodnutí ze začátku eh, ledna. Takže, pane předsedo, dámy a pánové, ještě jednou mi dovolte, abych poděkoval za pozvání a rád eh, bych vám také poděkoval za vaši pozornost. Pane Balko, velice děkujeme za vaši zprávu, kterou vypracoval Evropský účetní dvůr. A nyní bych již chtěl dát slovo paní komisařce, paní Gagan Quinn. Paní komisařko, vy jste zodpověděla dotazy našeho výboru a chtěla bych vám tedy za to jménem celého našeho výboru poděkovat. Díky tomu máme více času, abychom zde mohli o těchto věcech eh, hovořit a mohli vám položit další dotazy. Nicméně vás žádám o krátký úvod a vítejte v našem výboru. Velice děkuji, pane předsedo. Nejprve bych vám chtěla pogratulovat k vaší nové funkci. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane Balko, Ehm, mou hlavní prioritou, nebo jednou z hlavních priorit, je dobré kvalitní financování výzkumu a vývoje. Ehm, musíme zaručit to, aby výzkum a vývoj byl eh, kvalitní, aby byl také dostupný pro nejlepší badatele, aby byl také atraktivní pro univerzity, pro podniky a pro další spojené organizace. Dnes jsem přišla eh, proto, abych odpověděla zejména na eh, věci, které zazněly ve zprávě, která se týkala roku 2010 a také abych odpověděla na dotazy, které položili vaši kolegové. Jsem velice ráda, že ne, ne, neexistuje nějaká velká, velký nesoulad mezi komisí a Evropským účetním dvorem. Naše zprávy ukazují podobné výsled, výsledky. Ehm, první, ně, některé Um, celková chybovost je tedy pod dvěma pro, pro, procenty, nicméně dvůr ukazuje, že zejména se ukazují pro, eh, problémy u prozatímních a konečných plateb, což bylo stejně tak v minulých dvou letech. Či jak tedy můžeme snížit chybovost ještě dále? Jsou zde dvě možnosti za prvé další korektivní opatření nebo další opatření pro prevenci, aby k těm chybám vůbec nedocházelo. My jsme už v té první strategii došli k určitému ehm, limitu. E, snažili jsme se ten systém spíše tedy zjednodušit, aby tam byla menší pravděpodobnost chybovosti. Víte, že zde máme zejména e, princip e, vyučtování skutečných nákladů. Jak dvůr poukázal, tak právě tento model je velice často důsledkem nebo příčinou chyb. Eh, máme zde rámcové projekty, máme zde také zejména to, že je zde pro, problém s nespůsobilými náklady. Eh, ne vždy chyb, eh, činí ty chyby koneční příjemci. Nicméně, my jsme se snažili tedy zjednodušit pravidla, za prvé, účastníci mohou nyní využívat náklady, personální náklady na základě průměrných nákladů. Za druhé, je zde eh, systém pevných sazeb pro eh, malé a střední podniky a pro fyzické osoby. Za třetí jsme také eh, v březnu založili zvláštní komisi která má zaručit, že se všemi příjemci se bude zacházet stejně a která má také zajistit to, že legitimní požadavky všech příjemců budou vyslyšeny. Snažili jsme se ze všech sil zlepšit ten stávající eh, systém, a doufám, že to bude mít také dobrý dopad na zlepšení chybovosti, na zlepšení té míry. No ale co se týče budoucnosti, eh, nejdůležitějším principem je další zjednodušení a týká se to i horizontu 2020 a dalšího, další úpravy finančního nařízení. Výzkumníci nám říkají, že to zjednodušení eh, například co se týče těch jednorázových eh, paušálů, by mohlo však snížit eh, atraktivitu, protože se zde zvýší riziko. Eh, pokud zde bude Nicméně vypadá to tak, že zjednodušení celého systému by zlepšilo atraktivitu. Další metod, podobná metoda se používá jak v USA, tak i v řadě členských států. Pokud chceme snížit ještě reziduální chybovost, tak také zlepšíme naši kontrolní a auditní práci máme zde finanční sankce, chceme identifikovat veškeré nesrovnalosti a v tomto kontextu také chceme provést eh, další snahu, abychom zlepšili kontroly, chceme vycházet ze zkušeností, zejména z kontrol ex post, z auditů ex post. Nicméně zde důležité, aby zde byla nákladová účinnost těchto kontrol a zároveň chceme stále ještě udržet atraktivitu této, mm, této koncepce. V listopadu 2010 byla zveřejněna tato zpráva. Hovořila o tom, že stávající řízení eh, programu, rapsového programu je vlastně orientováno na výsledek. Nicméně eh, já sdílím názor parlamentu, že je nutné eh, vyvážit na jedné straně důvěru a na druhé straně kontrolu a děkuji vám také za podporu v tomto ohledu. Já i mý kolegové, už jsme vyčerpali všechny možnosti dalšího zjednodušení systému v rámci rámcového programu, sedmého rámcového programu. Musíme zaručit, že to bude nákladově účinné, musíme zaručit také pozitivní prostředí pro další výzkum a vývoj. Už jsme tedy vyčerpali veškeré možnosti zjednodušení. Takže nyní, pokud chceme ještě snížit chybovost, tak musíme zlepšit naše pokyny, musíme zlepšit feedback, zpětnou vazbu, zejména co se týče těch nejčastějších chyb a budeme se snažit je um, vlastně o prevenci. Budeme také hovořit jak, s příjemci, tak i s auditory. Uh, to je přístup, o kterém hovoří e, Evropský účetní dvůr ve svých doporučeních a já také to budu dále šířit ve svých, e, mezi svými kolegy. Jak můžeme e, situaci zlepšit v rámci Horizontu 2020? Horizont 2020 znamená velký zlom. Chceme zachovat to nejlepší z těch bývalých rámcových programů. Zároveň zde bude velká, velké zjednodušení. Chceme také Eh, jak si přinést veškeré finanční eh, nástroje do jednoho rámcového programu. Máme zde zejména podporu inovace, eh, podporu mm, inovací a technologie. Horizont 2020 se bude více soustředit než kdy na důležité inovativní produkty a inovativní služby, které přinesou další um, příležitosti. Zjednodušení je takovým hlavním uhelným kamenem. Horizontu 2020 chceme také snížit administrativní zátěž, chceme snížit chybovost. Velké úsilí jsme také vynaložili v tom, jak zlepšit pravidla ve všech oblastech, jak už od podávání návrhu projektu až po konečné platby. Doufáme, že to vše povede k výraznému zjednodušení. Máme zde řadu pravidel, která budou pokrývat všechny aspekty horizontu 2020. Také se vlastně s tím spojeno i mm, revidované finanční nařízení. E, to zlepšení e, využívání těch e, průměrných nákladů, jednotkových nákladů, personálních nákladů, to by vše mělo přinést zjednodušení. Dále chceme například nahradit čtyři metody pro výpočtu provozních a dalších nákladů jednotli, eh, vlastně pevnými sazbami, což všechno by mělo opět snížit chybovost. Také zde bude revidována au, eh, kon, strategie auditu, chceme se soustředit na prevenci a také na um, vlastně stanovování rizik. Chceme najít novou rovnováhu mezi důvěrou a mezi kontrolou chceme, aby chybovost byla maxim, maximálně 2% a zároveň chceme eh, naši politiku eh, zachovat atraktivní. Bude to velká výzva, ale doufám, že společně se zjednodušením a s tím revidovaným finančním nařízením se nám podaří velký průlom a dosáhneme toho, aby se jednoduše a účinně financovalo eh, a investovalo do eh, průzkumu a inovací a aby také jsme za každé investované euro dostali mnohem víc eur navíc. Na závěr, pane předsedo, mi dovolte ještě vás ujistit o tom, že, se, že budu usilovat o dobré finanční řízení celých programů. Chci, aby zde byl výborný průzkum, více inovací a také, aby zde byla kvalitní politika výzkumu a vývoje, která také vytvoří nová pracovní místa a podpoří růst. Doufám, že se nám podaří dosáhnout dobré rovnováhy mezi těmito cíly a že těch cílů dosáhneme během následující let, během doběhnutí programu FP7 a během horizontu 2020. Děkuji, paní komisařko. Děkuji. My jsme přesvědčeni o tom, že je možné dosáhnout dobrých výsledků při financování těchto programů a proto vám děkuji za vaše prohlášení a teď bych chtěl dát slovo panu zpravodajovi, panu Kristoferu Felnerovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také nejprve eh, říct, že jsem velmi rád, eh, že se tím zabýval účetní dvůr a vytvořil tuto kapitolu 6 eh, ve své výroční zprávě, protože toto je jedna z klíčových oblastí výdajů Evropské unie, věda, výzkum a technické inovace. Já bych ve svém vystoupení se chtěl zabývat několika připomínkami. Nejprve eh, chci něco říci k k nesprávným platbám a potom k spolehlivosti eh, kontrolních systémů. Měl jsem původně připravenou i třetí připomínku, ta se měla týkat zjednodušení postupu, ale musím říct, že jsem velmi spokojen s tím, co jsem právě slyšel od paní komisařky a místo toho, abych eh, znovu procházel všechny ty otázky, na které jste odpovídal, tak bych vám chtěl ještě jednou poděkovat eh, za Eh, to, kolik úsilí jste věnovala zjednodušování eh, postupu, protože to my asi všichni považujeme za nesmírně důležité. Nejprve k té první otázce, tedy ne- neřádnosti pladeb. Jde o chybovost, což by mělo v této kapitole být 1,4 Měli bychom si ale vědomit, že 70 výdajů u rámcového programu 7 se poskytuje na základě předfinancování a my jsme už tuto diskusi vedli před několika týdny, protože předfinancování si vyžaduje pouze soulad s několika málo podmínkami, na rozdíl od těch předběžných a, def- a, a konečných plateb, a takže se tady jenom velmi těžko dělají chyby. A proto bych se chtěl zeptat paní komisařky, jaká by byla chybovost u těch předběžných a závěrečných platech, což jsou tedy ty oblasti, kde vlastně je vůbec možné ty chyby udělat. Takže jaká by byla chybovost této oblasti v těch různých rámcových programech? A potom by mě zajímalo, co si myslíte o tom, co je nejrelevantnější způsob financování? S předfinancováním nebo ne? A proč? Protože to bychom se měli snažit pochopit zejména. Účetní dvůr také poznamenává v odstavci 6.49, že dohledové kontrolní systémy v oblasti výzkumu jsou jenom částečně účinné a já bych se chtěl zeptat, jak zástupce účetního dvora, tak paní komisařky, jestli by nám mohli říci, co si myslí o slabinách těchto kontrolních systémů pro oblasti eh, výzkumu. A také se chceme zeptat, jaká konkrétní opatření byla již přijata nebo mají být přijata, aby se zlepšila účinnost kontrolních systémů, protože to je věc, která nám velmi leží na srdci. Za druhé se chci vrátit ke zjištění účetního dvora o spolehlivosti kontrolních systémů. Účetní dvor totiž říká, že komise vypočítává chybovost na základě předpokladu, že všechny odhalené chyby budou později opraveny. Nicméně účetní dvor potom k tomu poznamenává, že komise systematicky eh, nedohlíží na to, aby došlo skutečně k nápravě všech odhalených chyb. Takže ten původní předpoklad v podstatě neplatí ve skutečnosti. A já si myslím, že výsledek je velmi vážný, protože to je velmi důležitá součást Eh, vyhodnocení toho, jestli pak bude, eh, budou vysloveny nějaké výhrady k té, v té závěrečné zprávě. A pokud výpočet chybovosti není dostatečně spolehlivý, tak se to samozřejmě projeví i na tom závěrečném hodnocení. A já si myslím, že by stálo Eh, za to, abychom eh, se tím zabývali, protože v uči- ve zprávě účetního dvora se například říká, že výhrada byla stažena i poté, co ta chybovost přesáhla práh 2%. A podle účetního dvora ta výhrada měla být zachována. Komise na to nicméně reaguje tím, že říká, že stažení té výhrady bylo provedeno po důkladné analýze, cituji, a podle posledních spolehlivých údajů, které potvrzují, že ta chybovost by měla klesnout pod 2% na konci daného roku. Nicméně já mám z toho pocit, že komise není příliš obezřetná v tomto přístupu. A že je možná příliš optimistická ve svém hodnocení. A proto se chci paní komisařky zeptat, jestli si nemyslí, že zpráva komise se opírá spíše o jakousi naději nebo optimismus, protože to je aspoň můj pocit, když si čtu eh, tady ten citát eh, ve zprávě komise, že chybovost by měla poklesnout pod 2%. A tady vidím rozpor mezi zprávou Četního dvora a zprávou komise. A proto by mě zajímalo, co si o to myslíte. Ještě vzhledem k tomu, že výhrady jsou součástí příloh a jestli si myslíte, že eh, když potom kolegium eh, komisařů má informovat parlament, tak jestli ta informovanost je dostatečná. A jestli to bude takto fungovat i v budoucnosti. To jsou tedy moje otázky, jak pro účetní dvůr, tak pro paní komisařku. A doufám, že Eh, bude možné dostat odpovědi na tyto otázky. Děkuji panu zpravodaji a nyní chci vyzvat paní komisařku, pokud chce přímo zareagovat, tak máte slovo. Děkuji. Nejprve k těm eh, mírám chybovosti u rámcového programu 6 byla každoroční chybovost asi 3,5%. To se snížilo na 2,4% po vracení peněz a po e, zohlednění korekcí na e, víceletém základu u rámcu programu 7. Ta chybovost ještě nebyla vypočítána na základě vzorku, nicméně na základě omezeného vzorku, který se zaměřuje na nové nebo neauditované příjemce a kde se vykazuje nebo je možné očekávat větší chybovost. Je tady ta chybovost eh, o něco více než 4% na eh, každoročním nebo ročním eh, základu, ale ještě pořád jsme, nemáme údaje o tom, jaké to bude po vracení a po korekcích a po uplatnění těch opatření na zjednodušení postupu, o čem jsem hovořila ve svém úvodním proslovu. Byla by chybovost kdyby se nezahledňovalo předfinancování u vzorku. Vzorek, který používá účetní dvůr k tomu, aby dal své stanovisko k těmto programům, zahrnuje předfinancování, předběžné i závěrečné platby. Nicméně audity, které prováděla komise na svém vlastním reprezentativním vzorku výdajů, zahrnovaly předběžné a závěrečné platby, potvrdily, že ta chybovost je stejná jako u vzorku který analyzoval účetní dvůr. Co předpokládáme u let 2011 až 2012, kde ty programy jsou ještě větší než dnes, myslím si, že se to nějak výrazně nejhorší, spíše se to eh, zlepší díky těm eh, opatřením na zjednodušení, které začnou platit nebo začaly pracovat v roce 2011. A my dále zintenzivníme rady a pokyny pro například auditory, kteří auditují eh, tyto zprávy, nebo jak říkal Balko, jde o to, jak zlepšit povědomí o těch nejčastějších chybách a zlepšit eh, pochopení finančních pravidel. Nevím, jestli chcete, abych eh, odpověděla na vaši druhou otázku, nebo chcete nejprve dát slovo panu Balkovi. K té spolehlivosti certifikátu auditorů. My už jsme přijali opatření, abychom zlepšili účinnost zejména to, že ty závěry auditu se znovu zasílají příjemcům, dále zveřejňujeme více informací a instrukcí, stejně tak jsme vytvořili službu, která má zodpovídat dotazy a co se týče identifikovaných problémů, ty se většinou týkají eh, certifikátu u rámcového programu číslo 6, u rámcového programu číslo 7 se eh, ta, eh, se to velmi zjednodušilo a tím pádem je mnohem méně chyb protože metodologie je mnohem lepší, takže si myslím, že je bude potřeba eh, dál sledovat pokrok v této oblasti v tomto roce a v roce 2012. Budeme dále budovat na zkušenostech s implementací rámcového programu 7 a budeme pokračovat v našem současném úsilí, abychom zlepšili informovanost příjemců a auditorů eh, při, eh, a spolupracovali na prevenci chyb. Co se týče řízení, aby bylo dobře, aby Eh, ředitele, výkonní ředitele mohli dobře zpracovávat prohlášení o spolehlivosti, tak jsme vytvořili společný eh, vzorec pro výpočet příslušných údajů. Metodologie se tedy zjednodušila a doufáme, že problémy v implementaci, které jsme identifikovali, se teď eh, zlepšily a že že se to projeví i na výsledcích rámcového programu číslo 7. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Mrs. Commissioner. Děkuji, pane komisař, paní komisařko. A nyní bych udělil slovo panu Balkovi z účetního dvora. Prosím, máte slovo. Thank you very much, eh, Mr. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, tedy nyní reagovat na dotazy pana zpravodaje, které se týkaly systému co se týče systémů, které mají eh, působit eh, preventivně proti chybovosti, tak jsme již eh, zmínili to, že jsou zde dva, dvě takové slabiny. Ta první jsou kontroly ex ante a druhá jsou, druhou je certifikace auditu, nebo audit, mm, certifikační audity. Víme, že co se týče toho prvního bodu, tak, je zde, tak má polit, komise pouze malou možnost volby. A co se týče certifikace žádostí o e, proplacení nákladů, tak už jsem o tom hovořil ve své úvodní řeči, e, o tom, že, jsem, že my jsme kontrolovali asi 33 těchto ehm, dokumentů. U nich jsme měli i audit, nebo auditní certifikát. E, a svý, svůj názor jsme vložili do druhého doporučení, což je bod 651. Eh, Toto druhé doporučení zde říkáme, že pokud chceme ještě zlepšit spolehlivost těchto certifikátů, je důležité zlepšit povědomí nezávislých auditorů, a to zejména aktivní informovaností o tom, jak je to tedy s tou způsobilostí či nespůsobilostí jednotlivých nákladů. Komise výslovně přijala toto doporučení, respektive dvě doporučení. Děkuji. Děkuji vám, pane Balko. A nyní se dostávají ke slovu kolegyně a kolegové, nejprve kolegyně Ivanova. Velice děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, nejprve bych eh, vám chtěla poděkovat za vaše vystoupení. Já, pokud mě nevidíte, já jsem zde. Chtěla bych říci, že mám také velkou radost, stejně jako eh, pan kolega Filner, že zde zaznělo mnohokrát eh, slovo zjednodušování. Chtěla bych se k tomu stručně vyjádřit. Velice se mi líbilo to, o čem jste hovořila, pouze doufám, že komise zajistí to, že zde bude dostatečná kontrola k tomu, abychom chránili finanční zájmy společenství. Dovolte mi položit dvě otázky. První se týká rámcového programu Horizont 2020, který se týká výzkumu a inovace, má podporovat podniky. Chci se zeptat, zda byste mohla podrobněji pohovořit o tom, jak, jak chcete podporovat zejména malé a střední podniky, protože je to z našeho pohledu takový klíčový prvek pro revitalizaci evropské ekonomiky. Za druhé mám otázku na nástroj pro sdílení rizik. To je finanční nástroj. E, máme zde Evropskou investiční banku, komisi. E, díky tomuto nástroji se financují různé programy i části Eh, sedmého rámcového programu. Část financuje EIB, část financuje komise. Eh, já jsem četla eh, přeskum v polovině období z roku 2010, kde také zaznělo doporučení, aby část, kterou to, ten finanční příspěvek komise se využívala vlastně jakoby v první řadě zejména pro takové rizikové finance. Ale to znamená i navýšení rizika pro komisi. Takže co si, o to, co si o tom myslíte? Domníváte se, že komise je na to připravená? Jaký na to máte názor? A co se týče chybovosti, co se týče způsobilosti a nespůsobilosti nákladů, myslím si, že také to souvisí s tím zjednodušováním. Možná by bylo také dobré ještě zlepšit výměnu osvědčených postupů, to by rovněž mohlo přispět ke snížení tohoto typu chyb. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. Nyní navrhuji, abychom pozbírali naše dotazy a komentáře za socialisty a demokraty se nikdo nehlásí, takže dávám slovo kolegovi Chaci Maraka Kisovi. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych i já poděkoval paní komisařce za to, že přišla mezi nás a odpovídá na otázky. Nejprve mi dovolte říci to, že je dobře, že od začátku roku 2012 eh, komise pracuje na základě společného auditního prostupu. Existují různé agentury a eh, další organizace a nyní proto existuje jednotný auditní postup a tím se také brání chybovosti. Také jste zrychlili svoji činnost. Dnes čekací doba na vyplacení příspěvku činí jenom 383 dnů a od eh, roku 2007 byly všechny platby vyplaceny včas. A dovolte mi, abych vám k tomu poblahopřál, protože to skutečně znamená novou přidanou hodnotu. Přesto jsou ještě některé podněty, které vzešly z našeho parlamentu a vaše reakce ještě nejsou dostatečně konkrétní. Hovořili jsme zde o systému bonusů. Eh, předložili jsme vám k přeskumu systém bonusů. Vy jste ve svých odpovědích slíbila, že sice nechcete zavést systém eh, bonusů, ale v souvislosti s eh, horizontem 2020 chcete udílet jakési ceny, takže to jde podobným směrem, ale bohužel neříkáte tam hodláte postupovat. Proto by mě zajímalo, jak to konkrétně vypadá, v kterých oblastech a e, v jakém procentuálním rozsahu své činnosti chcete vypisovat takové ceny. Mně by stačilo, kdybyste uvedla takový určitý odhad v procentech a potom také otázka těch paušálních částek, lump sums, to je také možnost zjednodušení, což chválíme a vítáme. Vy říkáte, že takovéto věci hodláte zavést, ale vaše odpověď není dostatečně konkrétní, nehovoří o tom, kterých oblastí se to dotkne a v jakém rozsahu vyjádřeno procentuálně. Vy jste první komisařkou, která je u nás na slyšení od té doby, co e, víme, že nemáme stále ještě k dispozici evaluační zprávu komise, takže si chci u vás stěžovat. Byla přislíbena na konec roku 2011, nyní se dozvídáme, že bude k dispozici až koncem ledna nebo začátkem února a toho litujeme, protože to nebudeme moci potom zohlednit tu evaluační zprávu při našem jednání o udělení absolutoria. Já si myslím, že vy za to osobně nemůžete, ale dovolte mi, abych vás o tom informoval, že nám takto uniká určitá možnost, jak se věnovat účinnosti Eh, politiky vědy a výzkumu, protože je to něco, co na základě Lisabonské smlouvy musíte zkoumat a bohužel tu účinnost tak dobře zkoumat nemůžeme, protože tuto zprávu nemáme k dispozici. Takže to nemůžeme zkoumat tak, jako bychom chtěli. Doufám, že to eh, sdělíte kolegiu a panu komisaři Šemetovi i předsedovi Barouzovi, protože jste nesplnili určitou povinnost. Děkuji a nyní má slovo paní Gresle. Děkuji vám, paní komisařko. Myslím si, že některé e, problémy můžeme vyřešit v rámci nového nařízení, například Horizont 2020. Já jsem zpravodajkou pro finanční nařízení a snažím se zde o celou řadu zjednodušení, ale není to zrovna snadné. Musím konstatovat, že to je otázka, kde se každý chce věnovat svému koníčku tak dlouho, až se celý systém dříve nebo později zhroutí. Doufám tedy, že jednou budu moci kolegům ve výboru sdělit, že i tato věc je na dobré cestě. Dovolte mi položit otázky k Evropskému technologickému institutu v Budapešti. Slýchám o tom různé věci a proto by mě zajímalo, jak situaci vidíte vy a zda byste nám nemohla poskytnout nějakou zprávu, která na nás zapůsobí optimističtěji. Také se to týká rozdělení kompetencí v této věci v rámci komise. To je tedy má první otázka. Má druhá otázka se týká toho, že dnes budeme eh, projednávat eh, zvláštní zprávu účetního dvora o záručním mechanismu pro malé a střední podniky. Vy ve svém rozpočtu také máte Eh, část nástrojů mimo tento záruční mechanismus. Mě by zajímalo, jak pohlížíte na úspěch těchto finančních nástrojů a kdy nám poskytnete nějaké písemné podklady, ze kterých vyčteme, jak to celé fungovalo, jak se tyto nástroje osvědčily na trhu. Protože právě v rámci finančního nařízení děláme také pravidla pro tyto finanční nástroje a není nic tak těžkého, jako dělat pravidla pro něco, u čeho nevíme, zda to zatím bylo účinné nebo ne. Děkuji a nyní má slovo Paul Rubik. Děkuji vám, pane předsedo. Už to zde zaznělo. Otázka malých a středních podniků dnes v době krize se musí starat o to, aby získávali nové zakázky a ono to v době finanční krize není vůbec snadné nalézt příslušnou likviditu. A proto bych se chtěl zeptat, jak vypadá program Eurostars a zda, zde nastal určitý vývoj směrem k vyšší likviditě v oblasti výzkumných projektů, jak se to celé vyvinulo. Děkuji vám, pane Rubigu, a než dám slovo paní komisařce, aby zareagovala na tyto otázky, dovolte mi také položit jednu otázku. Vy jste hovořila o otázce DPH v rámci odpovědi na otázku číslo 16. Eh, z pohledu žadatelů je jistě potěšující, že nyní hodláte zahrnout DPH do způsobilých nákladů. A zajímalo by mě, zda už jste schopni odhadnout, nebo jak vidíte otázku, zda e, různá výše sazby DPH v různých členských státech má nějaký dotaz, dopad na e, rozdělování financí a jsou tyto dopady nějakým způsobem neutralizovány. Děkuji. Ja, Frau Kommissarin. Paní komisařko, nyní máte slovo. Thank you, uh, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Takže nejprve otázka na malé a střední podniky. Na to se ptala paní místopředsedkyně, ale také paní Gresle a ještě řada dalších. Malé a střední podniky, jak víme, jsou páteří evropské ekonomiky. Je to téma, které je velice důležité pro Evropský parlament a myslím si, že, nebo musím říci, že je to důležité i pro komisi, je naprosto zásadní, aby malé a střední podniky měly možnost se účastnit rámcového programu a čerpat z něho podporu. Myslím si, že jsme učinili už velký pokrok. Pokud se na to podíváte objektivně, tak každý to musí uznat. Snažíme se ještě dále vystupňovat úsilí, abychom eh, dosáhli těch 15%, které mm, jsme si vytyčili v tematických oblastech. Dále zde máme ještě nové iniciativy v rámci finančního nástroje na sdílení rizik. Evropská unie poskytne 120 milionů, co by příspěvek, a očekáváme, že to vlastně nakonec se to vlastně přetaví v jednu biliardu eur, co by půjček pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky by měly být cílem naší podpory, kromě toho, že zde máme tedy ta očekávání těch 15%, tak eh, chceme také podporovat to, aby, eh, nebo také jsme zde ještě vlastně představili nový nástroj, pro podporu malých a středních podniků. Eh, inspirovali jsme se v USA, kde mají podobný nástroj. Je to nástroj, který, jak, který, eh, o kterém hovořila řada kolegů, jak z tohoto výboru, tak i z výboru ITRE. To znamená, chceme také podporovat riziko, eh, financování rizikového, rizikový kapitál, chceme podporovat nové malé a střední podniky, chceme podporovat vznik nových malých a středních podniků. Doufáme, že tyto malé a střední podniky budou těžit právě z, té výrazné, z toho výrazného zjednodušení v rámci horizontu 2020. Chci vás všechny ujistit, že malé a střední podniky jsou zásadní jak pro komisi, stejně tak eh, jako jste pro vás v Evropském parlamentu. Dále chci se vyjádřit k otázce paní Gresle, týkala se evaluace, hodnocení finančních nástrojů. Myslím si, že nejlepší nástroj je nezávislé hodnocení, které se týkalo finančního nástroje na sdílení rizik. Eh, už zde zaznělo, že to bylo vlastně pozitivní. Myslím si, že vždycky je lepší mít nezávislé hodnocení, protože pak získáte objektivní nález. Jak Evropský parlament, tak Rada Mm, vlastně reagovali na, to, na výsledky toho průzkumu v polovině období. Došlo tedy ke zlepšení dohody. 5. listopadu jsme vlastně změnili dohodu, která se týká spolupráce. Máme zde také novou facilitu pro malé a střední podniky. Máme zde nový nástroj pro sdílení rizik. Tento nový nástroj, o kterém ještě pohovořím, eh, bude prováděn v rámci partnerství s Evropským investičním fondem. Chtěli, eh, očekává se, že se vlastně osmkrát zvýší ten, ten příspěvek Evropské unie ve výši 120 milionů, o kterém jsem mluvila. Domnívám se, myslím si, že je důležité, abyste zaznělo, že komise považuje, nebo se domnívá, že je důležité, aby zde bylo dostatečné, dostatečné výkaznictví, aby jsme měli v, eh, abychom měli Mm, všechny, všechna čísla a abychom mohli tedy na to dobře reagovat. Doufám, že tím jsem odpověděla na otázku paní Gresle. Dále, co se týče toho finančního nástroje na sdílení rizik, tak velice často říkám, že tento finanční nástroj na sdílení rizik byl obrovským úspěchem. Často to opakuji v Evropském parlamentu i jinde. Jedná se tedy o spolupráci mezi Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou, o spolufinancování. Dále, co se týče eh, otázky pana Chacimarkakise, která se týkala toho nového bonusového systému. V současné fázi samozřejmě ještě nemůžeme říct si nebo nemůžeme předjímat, jak to bude v budoucnu, ale myslím si, že co se týče toho horizontu 2020, tak lze říct, že jsou zde určité výzvy, a my chceme, aby badatelé, aby celá vědecká obec na ně reagovala. Myslím si, že oni na to eh, reagují dobře. Týká se to nejenom Evropské unie, ale i dalších zemí po celém světě. Horizont 2020 byl teprve před Vánoci zveřejněn. Já mám Eh, já vlastně zatím jsem pouze o něm předběžně informovala, jak komisi, tak Evropský parlament, takže si myslím, že teprve až postupně se to dostane vlastně v tom řádném procesu do eh, vyjednávání nebo do programu Evropského parlamentu, Evropské komise, tak o tom budeme hovořit podrobněji. Myslím si, že určitě je dobré, abychom ještě více hovořili o tom, jaké, jakým oblastem se máme věnovat více, jakým méně a velice se těším na živé diskuze v této oblasti. Dále, co se týče toho Evropského in technologického institutu, to byla opět otázka paní Gresle. Myslím si, že paní Gresle mm, řekla velice důležitou poznámku, hovořila o těch zprávách, ty zprávy bereme velice vážně. Ehm, komisař Vasiliu je zodpovědný za e, tuto oblast. Myslím si, že by bylo dobré vlastně upozornit pana komisaře Vasiliu a ještě tento týden se k tomu zřejmě komise vyjádří. Děkuji, pane předsedo. Tak... Ja, vielen Dank. Äh, können Sie noch... Děkuji. Mohla byste ještě něco říci k mé otázce o DPH? Oh, sorry. Yeah, yeah. Eh, ano, omlouvám se, pane předsedo. Já jsem uváděla příklad DPH jako oblasti, která způsobila eh, v minulosti problémy u těch v té oblasti nespůsobilých nákladů. Například pro nás toto zahrnutí do těch nákladů by mělo pomoci snížit chyby, ke kterým v minulosti docházelo. A proto si myslím, že je to velmi užtečná oblast, na které bychom měli spolupracovat. A také vzhledem k tomu, co říkal pan zpravodaj a další členové, je dobré si promluvit s auditory, kteří provádějí kontroly výdajů. A tak Eh, zjistit přesně, co by mohlo pomoci zlepšit situaci. A dělat tedy to, o co nás žádá také účetní dvůr, vytvořit větší, lepší informovanost o správných postupech, aby to věděli i samotní příjemci, aby se dozvěděli, k jakým chybám eh, došlo a reagovat na to. Společně s velmi radikálním zjednodušením postupu by to mohlo situaci do značné míry změnit. A já samozřejmě si velmi ráda vyslechnu vaše připomínky, jakož je připomínky účetního dvora. A budeme na to eh, se snažit co nejlépe zareagovat. Děkuji. k tomu, že už se další členové výboru o slovo nehlásí, tak bych chtěl ještě jednou dát slovo panu zpravodajovi, pokud bude chtít. Vlastně ani ne, já bych chtěl jenom poděkovat paní komisařce za její odpovědi, zejména děkuji za informace o té chybovosti. Byl bych také rád, kdybychom to mohli dostat písemně. abychom znali přesně chybovost o předběžných a závěrečných platech u různých rámcových programů. Každopádně ještě jednou vám děkuji, paní komisařku, a ode mě je to všechno. Děkuji. Já děkuji také, paní komisařko. Byli bychom rádi, jsme ty písemné odpovědi mohli také dostat. A ještě jednou vám děkujeme za to, že jste za námi přišla. Takže děkujeme také zástupci účetního dvora a teď můžeme postoupit eh, v našem programu. A sice teď budeme projednávat zvláštní zprávu Evropského účetního dvora číslo 4 i tady bude účetní dvůr zastupovat pan Ladislav Balko a zpravodajkou k této zprávě je paní Ingeborg Kresle. Unruhe, wir danken nochmal ganz herzlich, Frau Kommissarin Paní komisařka odchází, my ještě jednou děkujeme. Ich darf äh, den nächsten Punkt aufrufen, Herr Balko vom... Abych chtěl dát äh, slovo panu Balkovi za účetní dvůr. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Já vám eh, děkuji, pane předsedo. Paní zpravodajko, dámy a pánové, pro mě je samozřejmě velkým potěšením, že mohu dnes vystoupit po druhé a sdělit vám připomínky účetního dvora ke zvláštní zprávě číslo 4, která se týká audit záručního mechanismu pro malé a střední podniky. Všichni víme, a to už tady také bylo eh, řečeno, jak důležitou roli hrají malé a středně velké podniky. Jsou páteří evropské ekonomiky, představují 99% všech podniků a poskytují 75 eh, milionů pracovních míst v Evropské unii. Nicméně finanční trhy, a to já vím velmi dobře, protože jsem kdysi býval bankéřem, Eh, velmi často nechtějí investovat do nových nebo nově založených eh, malých podniků, zejména eh, proto, že tyto investice jsou považovány za rizikové. A to potom představuje velmi významné překážky pro malé podniky a kolikrát jim to i brání v samotném vzniku. A proto si myslím, že veřejný sektor by měl eh, podporovat malé a středně velké podniky nejenom tím, že bude vytvářet vhodný právní rámec, ale také tím, že bude poskytovat vhodné finanční nástroje. Jeden z nástrojů eh, je takzvaný fond SMEC, který je poskytován z rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a který řídí Evropský investiční fond pro pověřený, který je pověřený Evropskou komisí a jeho smyslem je poskytovat záruky finančním prostředníkům za úvěry, které tyto instituce poskytují malým a středně velkým podnikům. Ve své zvláštní zprávě číslo 4 účetní dvůr ehm, se zabýval eh, efektivností eh, nastavení a naplánování a řízení eh, tohoto záručního mechanismu. Pro úplnost bych se také chtěl zmínit o tom, že SMEC není jedním, jediným finančním nástrojem pro malé podniky. Kromě toho eh, provádíme průběžně audit také takzvaný Financial Engineering Instruments, které spolufinancuje ERDF. a na té zprávě se v současnosti pracuje, brzy bude hotová. Hlavní eh, závěry eh, jsou obsaženy také v tom materiálu, který eh, připravila paní Gresle. Nicméně mi dovolte, abych vám i já poskytnul krátké zhrnutí hlavních zjištění ze strany účetního dvora. Myslíme si, že jednak existuje vhodný rámec pro řízení tohoto záručního mechanismu, Eh, zlepšila se struktura poplatku, nicméně zdržení při plánování fungování tohoto mechanismu trošku narušilo nebo přerušilo podporu eh, některých finančních prostředníků. Stejně tak eh, máme pocit, že komise připravila vhodné postupy pro výběr těchto prostředníků, nicméně neexistují nějaký Eh, systém hodnocení, ani nebyly eh, přijaty jakési minimální požadavky pro jejich eh, výběr. Přestože máme výkonnostní indikátory, nejsou dostatečně vyvážené a údaje, které máme, se opírají většinou o počet vytvořených pracovních míst. A Existují také různé eh, výpočetní metody, které znemožňují porovnávat mezi jednotlivými zeměmi. SMEC tedy funguje. Celkový cíl, který je 315 tisíc podpořených malých podniků na konci tohoto programu, je realistický. Méně než polovina poskytnutých úvěrů jsou poskytovány bez eh, nástavy a pouze 12 malých podniků je využívá pro inovativní investice. Analýza účetního dvora eh, vzorku těchto úvěrů eh, také říká, že tady jsou určité úvěry, které nejsou úplně v souladu s našimi cíly. Nebylo také prokázáno, že u řady těchto projektů ta přidaná hodnota nebyla eh, dostatečná a my víme, že tím by se mělo řídit poskytování těchto záruk. Stejně tak eh, se to eh, nepromítlo do úrovně nebo míry této záruky v dohodách s finančními prostředníky. Účelem této zvláštní zprávy je také předložit relevantní doporučení týkající se implementace tohoto mechanismu v budoucnosti. S těmi přišla už komise, ale jsou relevantní také podle mě pro Evropský parlament a pro radu, vzhledem k tomu, že to jsou legislativní orgány EU. A proto jsou naše doporučení pro komisi následující. Přestože cílem tohoto programu jsou nyní přesnější než v předchozím programu MAP. Naším hlavním doporučením je to, aby v budoucnosti by tyto dotační programy pro malé střední velké podniky se eh, odvíjely od explicitní intervenční logiky, která propojuje vklady s očekávanými výstupy výsledky a dopady. Další doporučení podle účetního dvora je to, že přestože máme vhodný rámec pro řízení tohoto záručního mechanismu, i tak došlo k prodlením v plánování a tím narušení účinné rozpočtové alokace během prvního roku a proto si myslíme, že před začátkem programačního období je potřeba si vyhradit dostatek času na to, aby byli vybráni vhodní finanční prostředníci, aby eh, se mohl začít vyjednávat o, uzavře, při, o uzavírání smluv ještě předtím, než začne programační období. Třetí doporučení se týká výběru finančních prostředníků. Podle nás by bylo dobře mít hodnotící systém pro tyto potenciální eh, prostředníky tak abychom měli podrobněji eh, popsány všechny potřebné požadavky a parametry, které se potom projeví v dohodách o poskytnutí záruk. Za čtvrté, myslíme si, že by komise měla vytvářet další indikátory výkonnosti, aby mohla lépe monitorovat výsledky nebo dosahování těchto výsledků. Páté doporučení se týká úspěchů eh, záručního mechanismu u úvěru, které jsou poskytovány malým podnikům bez dostatečného že u e, zástavy a u e, příslušné mrtvé váhy. Podle nás by bylo dobré v budoucnosti mít konkrétnější eh, cíle, které by zajistily, že prostředky Evropské unie budou předělovány efektivně těm malým podnikům, které mají eh, životaschopné projekty, které by jinak financovány nebyly. Poslední šest doporučení v podstatě opakuje to, že pro výdaje z evropského rozpočtu je potřeba demonstrovat jasné Eh, výhody pro občany a dosahování těch cílů, které by jinak nebyly dosaženy na jiných úrovních. A proto účetní dvůr eh, je toho názoru, že je potřeba eh, dostatečně prokázat přidanou hodnotu pro EU. Ze zvláštní zprávy jsou obsaženy také odpovědi komise na naše zjištění. A my jsme velmi rádi, že komise výslovně přijímá většinu našich doporučení. Poté, co jsme se seznámili s nedávným návrhem eh, komise pro nařízení, kterým by vznikly budoucí programy v oblasti konkurenceschopnosti a podpory malých a středně velkých podniků na příští období, a poté, co jsme seznámili s legislativním eh, balíčkem Horizont 2020, eh, jsme toho názoru, že komise bere velmi vážně doporučení účetního dvora v naší zvláštní zprávě, zejména tam, kde se to týká intervenční logiky, výkonnostních indikátorů, cílů a evropské přidané hodnoty a to považujeme za velmi pozitivní. Pane předsedo, paní zpravodajko, vážení eh, poslanci, to všechno znamená, že audit účinnosti záručního mechanismu SMEC je relevantní a užitečný a doufáme, že účetní dvůr doufá, že to přispěje k práci parlamentu a to i v budoucnosti, až se bude diskutovat o budoucí legislativě na podporu malých a středně velkých podniků. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Balko, za vaši zprávu a nyní dávám slovo zpravodajce paní Inge Gresle. Děkuji. Zvláště děkuji účetnímu dvoru, protože jeho zpráva je velice důležitá. Je to poprvé, kdy zde máme zprávu o významném programu s finančními nástroje EU. Týká se to záručního mechanismu pro malé a střední podniky. Je to také velice plošný program a má pákový efekt 1 k 10 a je zde také velice nízké riziko výpadku. Účetní dvůr už zjišťoval své údaje v roce 2009 a proto se chci zeptat, chci se zeptat i komise, zda mezi tím existují možná jiná čísla a nějaké náznaky toho, že by se ta základní data posunovala nějakým jiným směrem. Chci také říci, že mě kritika účetního dvora velmi zaujala. Náš výbor se musí neustále starat o to, aby Evropská unie byla vidět. Vidíme, že pomocí finančních nástrojů už moc vidět není. Druhá otázka je transparentnost. Když si uvědomíme, co všechno nevíme o finančních nástrojích, tak zde nemůžeme předpokládat, že tento nástroj by byl transparentní. A třetí otázka se týká Eh, přidané evropské hodnoty a zde se účetní dvůr vyjádřil velice jasně, protože řekl, že zde vlastně nebyla vůbec prokázána žádná evropská přidaná hodnota a to je dramatické zjištění, protože naším úkolem zde je financování evropské finan- eh, přidané hodnoty. Když se podíváte do zprávy účetního dvora, tak mě osobně eh, šokovalo, že jsou to čistě lokální dopady, jsou to tedy Eh, takové ty klasické modernizační investice do řeznictví, do pekařství a podobně. Je to důležitý úkol, ale není to náš úkol. A proto jsem do závěru také jasně napsala, že není naším úkolem nějakým způsobem doplňkově doplňovat nebo nahrazovat vnitrostátní národní programy. Ale to se právě nyní děje. Ten inovativní aspekt který by měl být spojený s tímto evropským financováním, no, nabízet, znamená to nabízet peníze takovým inovativním podnikům, které nedostanou běžný úvěr, zde to také je problém. Účetní dvůr tuto problematiku dobře rozpracoval. Pokud chceme financovat inovace, a zatím se nám to nepodařilo podpořit inovativní projekty, tak to už je jedna ze základních otázek celého toho financování. E, věnovali jsme se této otázce také pan kolega Ryby, kterému velice leží na srdci program CIP, který je součástí programu SMEGu. E, ten by jistě zareagoval v souvislosti s rokem 2010, protože z programu CIP jsme museli stáhnout celou řadu prostředků, protože nebyly e, čerpány bylo to mnoho milionů eur, takže otázka, zda ten program byl dobře nastaven. V roce 2011 jsme poskytli příliš málo peněz, v roce 2010 zase příliš mnoho. Myslím si, že tedy téma plánování je také něco, čemu je možné se ještě dále věnovat. Ve svých závěrech a doporučeních jsem také psala o tom, že by bylo vhodné se věnovat tématu které zatím účetní dvůr neřešil a to je otázka administrativních nákladů na ten, tyto finanční nástroje. Zajímalo by mě toto téma a také to, jak zavést velice nekomplikovaný reporting, pomocí něhož by bylo možné tyto administrativní náklady zjistit, protože u tak plošného programu by to bylo velmi zajímavé vědět. Já jsem se tedy snažila zohlednit kritiku účetního dvora, ale také zkušenosti, které máme jako zpravodajka s jinými finančními nástroji. Domnívám se, že z toho tedy vyplývá několik úkolů pro Evropskou komisi a bylo by zajímavé, kdybychom se dnes již mohli dozvědět, kdy komise hodlá tyto úkoly splnit. Děkuji vám, paní Gresle. A nyní za komisi vítám pana Tomase z Evropské komise. Srdečně vás zde tady vítám a chci se zeptat, zda byste mohl zareagovat na to, o čem zde hovořila paní zpravodajka. Thank you very much, Mr. Chairman. Velice děkuji za slovo, pane předsedo, vážený pane Balko, vážená paní Kresle. Chci říci, že jsme velice rádi, že můžeme hovořit o této zprávě. Spolupracovali jsme velice úzce s Evropským účetním dvorem při auditu tohoto záručního mechanismu. Proběhla velice užitečná výměna názorů a stejně, jak, jak již řekl pan Balko, tak jsme přijali, souhlasili jsme s řadou doporučení a další už, celá řada z nich už se vlastně začlenuje do přípravy nových dokumentů, eh, také do přípravy programu Horizont 2020, takže ta výměna názorů byla velice plodná, proběhla ve velice vhodnou dobu a vy, hovořili jsme o tom, jak upravit eh, naše programy pro budoucnost. Spravodajka jasně zdůraznila, že nebo tedy co se týče tohoto té, této zprávy. Takže já bych te, teď chtěl se vyjádřit k těm otázkám, které, se, které pronesla zpravodajka. Týkaly se pakového efektu. Na konci srpna 2011 už jsme dosáhli stupně 15,8 v porovnání se stupněm 10 z minulosti. To znamená, že za každý vlastně 15,8 eh, je tedy ten stupeň pákového efektu. Co se týče dalšího pokroku, tak chtěli bychom ještě výš, ještě toto číslo zvýšit, ještě eh, toto zlepšit. Už se nám tedy podařilo dosáhnout té hodnoty 15,8 a zatím to eh, ještě vypadá dobře, protože nyní se také připravují další programy. Dále jste padla konkrétní otázka, která se týkala poplatků poplatků a také odměn. Eh, je pravda, že tento program vlastně má téměř eh, nejnižší poplatky. Poplatky jsou eh, založeny na výkonnosti, nikoli na nákladech. Máme zde vlastně strop ve výši 6%, to znamená 6% je to nejvyšší číslo. Řízení programu už pokrývá asi 19 let. Je totiž také zapotřebí monitorovat ty jednotlivé záruky. Pokud třeba ten podnik zkrachuje, tak musíme vlastně zaplatit. To znamená, nicméně eh, ten maximální roční náklad je 0,3 Doufám, že jsem tím odpověděl na velice konkrétní, specifické dotazy paní zpravodajky, která se ptala na pákový efekt a na poplatky. Při této příležitosti mi také dovolte říci vám eh, informace, které se týkají eh, od, od září 2011 máme informaci o tom, že vlastně došlo k urč 6,8% ztrátám. To znamená, bylo tam 338 milionů eur a ztráty činí asi 23 milionů. Eh, další eh, projekty budou ještě pokračovat dalších deset let a vzhledem k té stávající obtížné finanční situaci i v roce 2012 mohou tam být další vlastně ztráty, to znamená, že se to může navýšit, ale je také pravda, že to půjde v určitém cyklu. Máme zde však eh, ten, ty stropy a doufáme, že to všechno tedy nakonec bude adekvátní těm potřebám. To jsou, eh, pokud byste chtěli ještě další, podrobnější informace, mohu říci, že co se týče bodů a doporučení dvora a stanoviska zpravodaje, tak chtěl bych říci, že jsou zde dvě důležité otázky. Za prvé ta intervenční logika a její zdůvodnění a za druhé prokázání evropské přidané hodnoty. Už jsme vzali v úvahu návrh podoby nových programů a také jsme to, respektive vzali jsme tyto připomínky eh, v úvahu při přípravě nových programů. Je pravda, že v roce 2007, když jsme připravovali ty původní programy, tak ten tak vlastně tam byl trošku jiný cíl tohoto programu. V té době byl jiný cíl, který se týkal evropské přidané hodnoty. Měli jsme tam například cíl eh, určité geografické eh, rovnováhy geografického pokrytí. Dnes máme určitě takovou komplexnější definici evropské přidané hodnoty. Čili to je takové jedno z, do, jedno z doporučení, které vezmeme v úvahu a určitě v budoucnu ho budeme lépe definovat, co má být ta evropská přidaná hodnota. Už jsme tak učinili při přípravě Horizontu 2020 a bude se to brát v úvahu i při posouzení dopadů i kole, myslím, že můj kolega z GŘ pro podnikání k tomu možná ještě něco dodá. Dále zde bylo ještě další konkrétní doporučení, které se týkalo lepšího výběru finančních zprostředkovatelů. Můžeme také se to týkalo i bodového bodovacího systému. Mohu říci, že zatím nikdo nespochybnil to, že ti finanční zprostředkovatelé jsou kvalitní. Možná bychom to měli jaksi lépe vykazovat, ale zatím je to tak, že bylo zde asi 31 finančních zprostředkovatelů, většina z nich uvádí na trh nové produkty. Myslím si, že i ten bodovací systém je vlastně adekvátní. Nicméně toto doporučení jsme ochotni vzít na vědomí pro další rozvoj programů. Ještě poslední otázka, ta se týká inovativního financování. A otázky, zda financujeme opravdu inovace. Máme zde dva nové programy COSME a Horizon 2020. Tyto dva programy mají v hledáčku každý něco jiného. Je to jak inovace, tak i další aspekty. Myslím si, že tyto dva nástroje budou schopné v budoucnu více se zaměřit na výhradně na inovace a že díky tomuto, díky těmto dvěma nástrojům budeme moci lépe definovat a um, e, nalézt inovace. E, myslím si, že dnes vlastně zjišťujeme, že ne všechny eh, malé a střední podniky, které profitovaly z tohoto podniku, měly určité prvky inovace, takže v budoucnu by zde, zde mělo být takové cílenější, eh, cílenější snaha o vyhledávání inovací. To je z mé strany zatím vše, ale pokud budou další otázky, rád na ně zareaguji. Eh, Děkuji vám. A nyní se hlásí o slovo paní zpravodajka a potom paní Ivanová a paní Češková. Paní Gresle má slovo. Ano, já jsem se také ptala, kolik žádostí o financování bylo zamítnuto. Můžete k tomu něco říci? A potom se chci zeptat těch 23 milionů eur ztrát. Na jaké základní číslo se těchto 23 milionů vztahuje? Děkuji, navrhuji pozbírat dotazy, takže nyní paní kolegyně Ivanová. Děkuji, pane předsedo. Já velmi vítám tuto zvláštní zprávu o záročním mechanismu SMEC. Jsem tomu velmi ráda, protože v té zprávě se objevují velmi zajímavé poznatky, které my můžeme zúročit v naší práci. Já například připravuji zprávu k výroční zprávě Evropské investiční banky, a ta vaše zpráva byla jedna z těch mála, která se tím zabývala a pomohla mi při přípravě mé zprávy. Celá řada těch zjištění účetního dvora mi přijdou velmi relevantní, například stanovení určitých eh, parametrů, hodnotících kritérií, indikátorů a tak dále. A mám další otázku pro účetní dvůr. A sice zda budete nějakým způsobem vyhodnocovat to, do jaké míry byly vaše doporučení zohledněna. Zejména se mě, mám ještě, se zajímám o takzvané financial engineering instruments, tedy do jaké míry už je tato zpráva připravena nebo kdy bude k dispozici. Děkuji. Děkuji, paní Ivanová. A teď paní Češková. Děkuji za slovo, pane předsedo. E, mě velice tahle zpráva zaujala, protože e, jsem víceméně předtím, než jsem se začala věnovat činnosti zde, tak eh, měla mnoho zkušeností s právě malými a středními podniky, konkrétně v České republice. Takže velmi děkuji za, za vlastně umožnění eh, prohlédnout tento mechanismus a děkuji účetnímu dvoru za to, <clears throat> řekla bych, velmi dobré podrobné zmapování tohoto mechanismu, jak podporovat. Mě tam zaujaly konkrétně dvě věci. Uh, Eh, a to se týká příjmu účetního dvora eh, nebo respektive eh, poznatků od účetního dvora. A první je ta, že tento program by měl sloužit spíše právě na inovace, na kapitálové investice a podobně, ale je zde poznámka, že byl používán taktéž k financování nebo refinancování dluhů, čili toto bych já chtěla jaksi podrobněji rozvinout, nebo podrob, chtěla bych k tomu slyšet podrobnější informace. A e, druhá záležitost, která mě zaujala, je e, způsob, jakým se vlastně měří nebo jakým se hodnotí e, dopad tohoto programu, neboť stejně tak od účetního dvora tuším z jeho zjištění, ano, je zde, je zde ten ukazatel, který se týká počtu vytvořených eh, nových pracovních míst, což byl jaksi bylo jedním z úkolů i nebo z cílů, dejme tomu, tohoto, tohoto finančního mechanismu. A zde je tedy jasně konstatováno, že eh, dosud eh, nebylo na, na, eh, ve výkazech nebo respektive v těch eh, ukazatelích dopadů tohoto programu jasně hodnoceno, jaký to mělo vliv. To znamená, že byl, byly sčítány pouze nebo sčítána pouze pracovní místa, které podniky již mají dohromady a nikoliv, že by to bylo odlišeno od těch nově vytvořených na základě financování z Evropské unie. Čili to jsou takové dvě moje hlavní, eh, nebo mm, dvě oblasti, které mě v tomto zajímají a děkuji předem za jejich upřesnění nebo za nové poznatky. Děkuji vám, paní Češková. A nyní má slovo pan kolega Rybik. Mikrofon, prosím. Děkuji za slovo. Domnívám se, že tento způsob financování v době finanční krize máme právě finanční krizi, která dopadá na malé a střední podniky, tak mechanismus SMEC ukazuje, ukazuje jak je to důležité, aby Evropská unie zde pracovala opravdu se své bytnými nástroji a nešla tolik cestou kofinancování. Zde souhlasím také s kolegyní Greslek, která na toto téma hovořila. Kofinancování má jiné cíle a potom také zde dochází k určité konkurenci k regionálním a vnitrostátním bankám. Banka eh, v určitém státě samozřejmě bude přemýšlet o tom, kde vydělá nejvíce a nabídne malým a středním podnikům takový úvěr, který pro banku bude nejvýhodnější. Pokud existuje nějaký výhodnější systém financování, tak to musí podnítit třetí strany. Proto se chci zeptat, co zde plánuje komise, aby v té oblasti konkurence vůči vnitrostátním bankám eh, se postarala o atraktivnější Eh, poskytování financí a podpory kapitálu, aby to, z toho nebyl nakonec pouhý program na podporu bankovnictví a bank. Děkuji a nyní vyzývám pana Tomase z Evropské komise, aby zareagoval. Prosím, máte slovo. Yes, thank you very much. Děkuji vám. Nejprve odpovědě na otázky paní Gresle. Těch 23 milionů, o kterých jsem se zmiňoval, je na základě eh, informací od bank, no, požadavků o a to se týká těch malých a středně velkých eh, podniků, které s tím problémy měly a pokud budete chtít, tak já vám ty informace rád dám i písemně, abyste je měli k dispozici, co se týká všech údajů, o kterých tady dnes hovořím. Co se týče eh, zamítnutých žádostí, My intervenujeme na základě EIF. A dosud jsme odmítli pouze jednu žádost, vzhledem k tomu, že jsme vytvořili velmi kompletní systém pro výběr finančních prostředníků, ale nemáme údaje o tom, kolik odmítnutí bylo na té úrovni je, protože ty žádosti jdou nejprve na IAF a my nevíme, kolik žádostí bylo odmítnuto tam. V té druhé fázi, kdy se tyto žádosti dostávají k nám, jsme zatím zamítli pouze jednu. Jinak několik otázek tady padlo ohledně. Ano, se ptala paní Ivanová tomu, jestli budeme sledovat eh, provádění těch doporučení. Určitě k tomu něco řekne i účetní dvůr, ale my máme v plánu v rámci hodnocení dopadů Horizontu 2020 velmi důkladné eh, provádění a sledování eh, těchto doporučení. K otázce soutěžení s regionálními bankami v souvislosti s utvářením přidané hodnoty a k tomu, co říkala paní Češková o refinancování dluhu. K tomu bych chtěl říci, že my to považujeme za věc, kterou potřeba velmi delikátně vyvážit. Analýzy ukazují, že v některých případech dochází k financování čistě inovativních věcí, zatímco někde dochází k refinancování pracovního kapitálu, což někteří kritizují, ale někteří, a to jsou i nezávislí hodnotitelé, to považují za výhodu. Takže ať už jde o financování pracovního kapitálu nebo refinancování pro určité omezené období, například v době krize, to je předmětem diskuse v odborné veřejnosti. Někteří to považují za dobrou věc, někteří, a to jsou i nezávislí ekonomové, to považují za velmi výhodné, zejména v době velmi stížených eh, podmínek, v době krize. A já tedy eh, to také považuji za eh, potenciální výhodu. V některých případech Eh, to se týká, eh, se ale ukazuje, že není dostatečně demonstrovaná ta přidaná hodnota, což eh, trošku vede k těm konfliktním zájmům. A co se týče soutěžení s regionálními bankami, když se podíváme na tento záruční mechanismus v současné podobě, tak ve většině případů bych chtěl říci, že ten, eh, tento program je příliš malý na to, aby mohl konkurovat nějakým národním podpůrným programům. Proto se zaměřujeme hlavně na tu přidanou hodnotu pro EU, přesto, eh, bez, bez toho, abychom chtěli konkurovat národním programům. Co se týče nového finančního období, což samozřejmě bude podléhat rozhodnutí rozpočtového orgánu o tom, jak na co ty prostředky budou určeny, tomu bych chtěl eh, říci, co se týká jak jsme, tak Horizontu a také nové období strukturálních fondů, A tady budeme mít eh, nástroje jiné velikosti, také u těch strukturálních fondů, kde probíhá kofinancování s národními orgány. A v návrzích mých kolegů se objevuje nový přístup, aby byla zajištěna komplementarita, aby se nevytvářela zbytečná konkurence pro ty národní a regionální kofinanční mechanismy. My tady zaujímáme ten postoj, že je potřeba zajistit komplementaritu jednotlivých nástrojů v EU a národní úrovni. Abychom zamezili konkurenci různých zdrojů financování. A v tom jsem se účastnil i předchozích diskuzí na tomto výboru, tak chci říci, že dosažení této komplementarity můžeme dosáhnout zjednodušením, protože pro malé a středně velké podniky ty věci nemohou být příliš náročné a oni kolikrát nedokáží úplně rozlišovat mezi evropskou národní nebo regionální úrovní. A proto nám jde hlavně o to, aby čerpání bylo co nejjednodušší a nejprospěšnější pro konečné příjemce. Äh, Děkuji vám. Mohl byste možná ještě doplnit informace něčemu, o čem v tom prvním kole hovořila paní zpravodajka? A týkalo se to přidané hodnoty těchto programů. Sdílí komise to, co zde kritizoval účetní dvůr, Sdílí komise tento názor a nebo se chci zeptat, máte nějaké úvahy, že byste zvýšili eh, přidanou evropskou hodnotu eh, nějakým způsobem do budoucna? Thomas, eh, Pane Tomasi, Možná byste mohl zareagovat na tuto věc, kterou zmínila paní zpravodajka v prvním kole dotazů, ale nezazněla na ní odpověď. Mohl byste k tomu něco říci? Je to důležité téma pro nás. Not so much on the, uh... Děkuji za slovo. Já bych se možná nechtěl vyjádřit tolik k otázce DPH. Myslím si, že o tom nemohu hovořit nějak podrobněji. Co se týče nástroje tohoto, eh, pardon, návrhu tohoto nástroje, tak se pokusíme ho navrhnout tak, aby v budoucnu se zde objevila více ta evropská přidaná hodnota. A co se týče DPH, tak eh, bych eh, raději mm, se k tomu asi osobně nevyjadřoval. European value you can co se týče té evropské přidané hodnoty, možná byste nám mohl písemně odpovědět. Eh, ano, ano. Co se týče evropské přidané hodnoty, o tom už jsme eh, to, to už jsme se postarali, chtěli jsme, aby to bylo explicitnější, vzali jsme v úvahu doporučení Evropského účetního dvora, máme zde také nové ukazatele výstupu a ukazatele um, výkonu. Nicméně pak zde byla ta otázka na DPH. Pokud jsem to dobře pochopil, ptal jste se na DPH, tak na to bohužel teď nemohu odpovědět, ale požádám služby a příslušné útvary, aby se k tomu vyjádřili. Děkuji, říká předseda a nyní, než se podíváme na poslední kolo, tak nyní dám slovo panu Balkovi a poté dám slovo opět zpravodajce paní Gresle. Takže nyní, pane Balko, máte slovo. Velice děkuji. Ehm Chtěl bych reagovat na otázky paní Ivanové i paní Češkové. Nejprve bych chtěl odpovědět paní Ivanové. Ona se ptala na to, jaké máme následné postupy. Audity audit eh, toho nástroje pro finanční inženýrství pro malé a střední podniky, který je kofinancován Evropským investičním fondem. Ten audit bude brzy zveřejněn společně se zprávou nebo s přípravou pro rok 2012. Dnes jsem obdržel e-mail od svých kolegů, že už to bylo schváleno. Týká se to jak účinnosti, tak účelnosti tohoto nástroje finančního inženýrství. Co se týče kvality posouzení, eh, hodnocení. Dále se také otázka, která se týká plnění tohoto nástroje a pak, se to, pak je zde také otázka výsledků. Je to, ukazuje to zájem všech evropských institucí na, v těchto otázkách a myslím si, že určitě budeme také pracovat na následných opatřeních, která se toho týkají během roku. A já, protože jsem Slovák, tak odpovím eh, paní Češkové slovensky, protože ona mě bude rozumět, protože je Češka. Vy jste se ptala na problém, který se týká počtu pracovních míst nebo na tu otázku, která se týká pracovních míst. Myslím si, že bod 68 to výstižně popisuje, bod 68 naší konkrétní naší zprávy. V tomto bodu pouze poukazujeme na problém, který je se směřitelností vytvoření počtu pracovních míst. Na druhé straně zde máme doporučení číslo čtyři, které se týká právě počtu těchto pracovních míst. Thank you. This was my answer on questions. So, es gab ein If there was no uh, translation, I can, uh, I can uh, say to you. ja, genau. Yes? Was, was that, this problem? No? Ja, the erste Teil, the first time was not... Uh... Uh, ano, b, eh, není zde zřejmě tlumočení z, ze slovenštiny do angličtiny. Nicméně tedy, jak říká zástupce z účetního dvoru, čeština a slovenština je podobná, ale nicméně já to vysvětlím ještě jednou anglicky. Paní Češková položila dotaz, který se týká počtu vytvořených pracovních míst. Je to v odstavci číslo 6 naší zprávy a v tomto, pardon, v odstavci 68. A v tomto odstavci 68 hovoříme právě o těchto problémech které se týkají měřitelnosti pracovních míst. Hovoříme o tom, že to je velice obtížné spočítat ta pracovní místa a také zde máme doporučení čtyři, které se toho týká. Děkuji. Tím jsem snad odpověděl tuto otázku. Děkuji. Ano a na závěr dávám slovo paní zpravodajce. Děkuji. Dovolte mi položit znovu dotaz komisi a týká se administrativních nákladů. Říkali jste 6% a mezi námi 6% je mnoho, protože 7% eh, dostávají správci velkých sítí za to, že provádějí zprávu a řízení těchto sítí, takže mně to číslo přijde docela vysoké. A proto by mě zajímalo také srovnání s jinými programy, protože to je docela eh, dobrá věc, na které se dá vydělat, když je to tolik. Takže by mě zajímalo, jak to vypočítáváte. Takže já se velmi těším, až potom poskytnete příslušná čísla. Děkuji, děkuji paní Gresle. Pane Tomasi, můžete už nyní něco říci k těm administrativním nákladům, nebo to chcete podat později písemně? Dávám vám slovo. Já to mohu odeslat ještě písemně, ale hovořil jsem o tom, že se jedná o 6%, 6% eh, vlastně během celé životnosti toho nákladu, to znamená celkově, když se to rozpočítá, tak je to asi 0,32%. Nicméně ještě vám mohu poslat konkrétní údaje. Celkově je to tedy 6% za celou životnost projektu, až poté, kdy vlastně Eh, už eh, ukončí platnost veškeré ty zástavy a 0,32% je to v rozpočtu na jeden rok. Děkuji vám, paní Gresle. No ale eh, ta práce s tím není přece každý rok. Oni předají prostředky a pak to běží nějakých 7, 8, 9 let. Takže třeba v případě revolvingu se tam ty prostředky dvakrát otočí. To by byla skvělá věc říká zpravodajka. Předseda, možná by bylo dobré, kdyby výbor získal podrobnější informace, tak abychom mohli také lépe konstatovat, zda se jedná o vysoké číslo nebo naopak překvapivě nízké číslo, takže budeme rádi, když nám toto eh, písemně poskytnete. Děkujeme panu Tomasovi i panu Balkovi a tímto uzavírám tento bod našeho programu a dostávám se k bodu číslo 7. Vítám zde zástupkyni účetního dvora a zpravodajem pan Stás dávám slovo účetnímu dvoru. Eh, dobrý den, velice vám nejprve chci poděkovat, pardon, poblahopřát k vašim novým funkcím. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi informovat vás o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora, která se týká toho, zda postupy komise zajišťují účinné řízení kontroly státní podpory. Státní podpora je definována v článku 107 smlouvy o fungování Evropské unie jako podpora, která je poskytovaná členským státem anebo prostřednictvím státních zdrojů v jakékoliv formě, která však narušuje nebo by mohla narušit hospodářskou soutěž tím, že by upřednostnila některý podnik nebo některý produkt a nebo pokud tedy omezuje nebo má dopad na obchod mezi členskými státy. Ehm, proto tedy například různé dotace pro fyzické osoby nebo různá obecná opatření většinou nejsou státní podporou. Státní podpora se poskytuje v různých eh, způsobech. Nejčastější jsou osvobození od daně, měkké půjčky, různé záruky, eh, různá majetková účast eh, a tak dále. Státní podporu může Eh, udělovat eh, úroveň národní, federální, regionální nebo místní, ale také i eh, vládou kontrolované subjekty. Evropská komise má hlavní odpovědnost nad tím, aby zajistila účinnou kontrolu státní podpory. Zejména je to generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, které zodpovídá za kontrolu státní podpory ve všech hospodářských sektorech, kromě vyjma zemědělství a rybolovu. Účelem této kontroly je zajistit to, aby státní podpora byla slučitelná slučitelná s fungováním vnitřního trhu a aby zajistila to, že intervence vlády nepoškodí hospodářskou soutěž a obchod v rámci EU. Členské země EU jsou e, žádány o to, aby informovali komisi o všech plánovaných opatřeních v rámci státní podpory a také, aby získali schválení předtím ještě, než je zavedou do praxe. Komise je jediným Eh, subjektem, který může prohlásit státní podporu za slučitelnou se smlouvou a má velké diskreční pravomoci v této oblasti. Eh, vyžaduje se, aby tedy státní podpora, tedy pokud tato státní podpora odpovídá, tak poté je schválena případech, kdy komise má jisté pochybnosti o slučitelnosti s fungováním trhu, může zahájit formální vyšetřování. A na základě potom dalších informací a analytické práce eh, učiní konečné rozhodnutí. Všichni, všechny hospodářské subjekty nebo všechny další zúčastněné strany mohou Mm, podat stížnost u komise, pokud se domnívají, že byli negativně postiženi nějakou státní podporou, kterou učinil členský stát, nebo pokud se domnívají, že došlo k narušení hospodářské soutěže. A ty, všechny ty stížnosti jsou prošetřeny. Komise také může zahájit šetření z vlastní iniciativy a může tedy prošetřit slučitelnost jakékoliv státní podpory na základě různých veřejně dostupných informací. Nyní mi dovolte eh, krátce popsat náš auditní proces. V tomto auditu jsme, jsme zjišťovali, zda ty kontrolní eh, postupy komise jsou účinné. Soustředili jsme se v naší analýze na tři otázky. Za prvé, co se týče systému notifikace vyřizování stížností a zahajování vyšetřování z vlastní iniciativy. Eh, je to tedy tak, že komise dokáže věnovat všem eh, důležitým případům. Za druhé, má komise k dispozici dostatečné struktury řízení a dostatečné postupy k tomu, aby dokázala vše prošetřit eh, v dostatečně odpovídající lhůtě. A za třetí, monitoruje komise dopad eh, kontrol státní podpory. Náš audit eh, se týkal období od roku 2008 do roku 2010 a hodnotil organizace, rozhodování a také monitorovací procesy komise, eh, aniž by tedy hodnotil správnost či nesprávnost rozhodnutí, která komise učinila. Mm, soustředili jsme se na 96 státních podpor, které byly eh, učiněny v roce 2009, vyjímá oblasti železniční dopravy. Eh, celkově jsme přeskoumali 50 eh, předběžných oznámení, 30 stížností, 40 případů monitorování a 10 případů, kdy tedy bylo zažádáno o vrácení nevypla- neoprávněně vyplacených částek. Vedli jsme různé pohovory s odpovědnými pracovníky, eh, deseti různých oddělení generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, také jsme zkoumali veškeré eh, dokumenty a také jsme prováděli různé analýzy. Navštívili jsme osm členských zemí, a e, získali jsme ještě další informace od 44 veřejných i soukromých zúčastněných e, stran a využili jsme také jejich e, názory pouze tehdy, pokud tedy jaksi se většina těchto zúčastněných stran shodla na konkrétním názoru. Jedním z našich hlavních sdělení je to, že komise má nedostatečnou jistotu o tom, že Eh, nakládá se všemi relevantními případy státní pomoci, protože všechny případy nejsou notifikovány. Členská státa se sna- eh, Evropská komise se snaží tuto, toto předkládání notifikací zlepšit, ale ten pokrok nebyl zatím dostatečný, protože komise spolehá většinou na třetí strany, aby ji oznámili prostřednictvím stížností nenotifikované případy státní pomoci. A proto by měla vlastní, vlastní iniciativou šetřit tyto případy. Právně komise, správně hlediska komise nemůže systematicky eh, prověřovat spolehlivost eh, postupů večenských států a její monitoring je omezený. Dalším klíčovým sdělením je to, že postupy pro eh, prověřování státní pomoci v komisi trvají dlouho a stížnosti eh, uvádějí zejména dostatek transparentnosti, protože mnoho těchto procesních prvků a fází eh, je sice dobré kvality, nicméně finalizace postupu v případě notifikované státní pomoci trvá velmi dlouho. Čím na tím více stížností také vedlo k narůstajícímu počtu nevyřešených případů a e, dané strany e, také nemají dostatek informací o tom, jak je nakládáno s jejich stížnostmi. Dalším naším sdělením je to, že komise nevyhodnocuje ex post dopad státní pomoci systematickým způsobem. Údaje jsou nespolehlivé, hlavní e, nástroj o informování o státní pomoci, takzvané hodnotící tabulky o státní pomoci, jsou nedostatečné v několika směrech, jsou neúplné, nejsou spolehlivé a jejich srovnatelnost eh, není zajištěna, stejně tak jako to, že všechny ty údaje přicházejí velmi pozdě a kromě několika málo studií komise systematicky nevyhodnocuje dopad ex post. A dovolte mi, abych se s vámi ještě podílela, podělila o několik eh, výsledků z roku 2010 což byly ty roky, které byly poznamenány hospodářskou krizí. Komise v lednu 2009 přijala dočasný komunitní rámec pro státní pomoc, aby tím zlepšil financování v reálné ekonomice. A účetní dvůr posuzoval využívání tohoto programu a to až do konce roku 2011. Eh, využívání tohoto programu bylo tedy omezené a tento program už dále nefunguje. A v reakci na velmi naléhavé potřeby pro státní pomoc finančnímu sektoru byl přijat um, krizový režim pro poskytování státní pomoci na základě zvláštních eh, pokynů. Toto, tato pragmatická úprava postupu demonstrovala flexibilnost řízení tohoto programu a v budoucnosti nám to umožní reagovat eh, bezodkladně na další budoucí krize. Vaší zpráva eh, účetního dvora formuluje celou řadu konkrétních doporučení s cílem zlepšit efektivnost kontrolních postupů v oblasti státní pomoci ze strany komise, aby byla proaktivnější při eh, informování členských států o pravidlech, eh, aby se posílily monitorovací eh, činnosti, aby byly lépe zorganizovány šetření z vlastní iniciativy o nelegální státní pomoci a stejně tak, aby se zlepšila transparentnost a zrychlil se rozvrací proces. Komise by také mohla zvážit, eh, jestli eh, dospěla k poučení z eh, řízení tohoto programu v době hospodářské krize. A na závěr bych ještě chtěla vyjádřit poděkování za profesionální spolupráci a doufám také, že kolegové v komisi, jakož i kolegové z členských států a z tohoto výboru využijí doporučení, které jsou obsaženy v této zvláštní zprávě. Děkuji vám, paní Sandalová, za vaši zprávu a nyní dávám slovo panu Stásovi, který je zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych já poděkoval paní Sandolové a celému jejímu týmu, protože se zde jedná o skupinovou práci. Děkuji jim za to, že vypracovali velice důkladnou a poučnou zprávu. Závěry účetního dvora jsou velice cené. Vyvodili jsem z toho přibližně 10 doporučení a závěrů a minulý týden jsem také dlouze hovořil právě s paní Sandolovou a vedoucím jejího týmu ve Štrasburku. Upozornila mě na to, že v mých doporučeních se v tom prvním doporučení objevila taková drobnější chyba. Hovořím tam o tom, že se to velice cená zpráva a doporučení jsou velice hodnotná, ale potom hovořím o tom, že proběhly kontroly jenom v osmi zemích a formulovali jsem to nesprávně. Šle o to říci, že e, účetní dvůr analyzoval Mm, celkovou práci komise a v tomto širším rámci zkoumal konkrétně situaci v osmi státech, takže já to v tomto duchu upravím. Eh, další věc, kterou chci říci, je to, že vítám, že komise velice pozorně reagovala na finanční krizi. Ten třetí závěr se blíží spíše takové kritické poznámce týkající se komise. Zde podporuji e, účetní dvůr, že zde v této věci potřebujeme proaktivní přístup Evropské komise. To nám jasně ukázal účetní dvůr a komise by měla lépe informovat členské státy a lépe jim pomáhat v šíření osvědčených e, postupů, také dohlížet na nahlašování státních podpor řádným způsobem i v takových zemích, které zde nepracují tak rychle nebo mají trochu laxnější přístup, zde eh, určitým kárným způsobem vystupovat. Samozřejmě eh, komise může zde požádat o pomoc i eh, parlament, jakožto rozpočtový orgán, ale pochopil jsem, že to je věc, kde lze ještě udělat určité věci. Potom jde o to, že třeba pracovat rychleji, zacíleněji a transparentněji. Zástupkyně účetního dvora už o tom hovořila, že celý proces někdy trvá příliš dlouho. Je, bylo by vhodné tuto délku omezit a zde se chci zeptat komise, protože ono se tam konstatuje něco obecného o členských státech, ale bylo by možné poskytnout takový přehled u jednotlivých států, jak dlouho v jednotlivých státech trvá, než vyřeší určité věci. Nechci, abyste to udělali dnes, ale eh, pokud v tom průběhu udělování absolutoria mi to pošlete písemně, tak mi to samozřejmě bude stačit. Eh, další bod. Eh, paní Sandalová upozornila také na to a blahopřála komisi, že velice účinným, zacíleným způsobem reagovala na finanční krizi a otázka je, zda se můžeme z této věci poučit. Protože zde skutečně nastal takový nouzový stav a často se stává, že pro záchranu bank se dělá více než pro záchranu obyčejných lidí. Ale otázka zní, zda se z toho můžeme poučit v souvislosti s dalšími projekty a věcmi. Chci se tedy zeptat komise že zdá na základě toho, jak jste řešili finanční a ekonomickou krizi, se můžete poučit i pro jiné tématiky, například formulovat nové metodologie a pokud ano, tak zda my jako e, parlament můžeme obdržet přehled těchto nových metod. Dále potřebujeme zde zvýšit právní jistotu příjemců, je třeba také rychleji projednávat stížnosti Systém projednávání stížností se musí zrychlit a to si žádá také příslušné prostředky navíc. Sedmý bod se týká účinnější využívání disponibilního personálu. A myslím si, že zde lze ještě dosáhnout určitého pokroku a chci se zeptat, zda eh, se stihne udělat do konce roku systém pro eh, zprávu a řízení jednotlivých zpráv. A potom jde také o posílení kontrol a dopadů. Deváté doporučení, tam je asi nějaké, nějaká chyba, já tam odkazuji na systém SANY, State Aid Notification, Aid, uh, systém, takže v některých jazykových eh, verzích je sa, ri s r, er, ale mělo by tam být písmeno n. Chci se ale zeptat komise, zda by nám mohla sdělit, jaký je aktuální stav tohoto systému, jak to momentálně vypadá. Pokud to nemůžete zodpovědět nyní, tak eh, klidně písemnou podobou v průběhu udělování absolutoria, tak abychom to zohlednili ve zprávě pana Fjellnera. A desáté doporučení se týká toho, že se domníváme, že je třeba rozšířit následné posouzení dopadů státní podpory a kontroly státní podpory, dopady na trhy, ekonomiku jako celé. Chci se zeptat, zda to komise zvažuje a pokud ano, zda už k tomu má určitý harmonogram. To jsou tedy moje poznámky a připomínky a doufám, že díky dobré spolupráci s účetním dvorem a také díky tomu, že zde je prý dobrá spolupráce komise a účetního dvora, dospějeme k dalšímu pokroku. Děkuji. Já, Děkuji panu zpravodaji k tomuto bodu. Jako běžně tady určitá je tady, zazněla tady chvála i kritika a já bych chtěl dát za komisi slovo panu Kupmanovi, který je z generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. na se ho chci zeptat, jestli je schopen již nyní odpovědět na ty položené otázky, nebo jestli nám ty odpovědi poskytne později písemně. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také paní Sandalové, panu Stasovi za zprávu, nebo ty dvě zprávy a za velmi eh, relevantní otázky. I já chci přivítat tuto iniciativu a chtěl bych eh, ve stručnosti zareagovat na otázky pana zpravodaje. Za prvé, chci říci, že si obecně myslíme, že zprávy účetního dvora vítáme, stejně tak vítáme i jeho doporučení. Nicméně již na úvod bych chtěl říci, že podle smluv je státní pomoc velmi významná v tom, že i členské státy podle smluv tady mají velmi jasně dané povinnosti a že kompetence, které má komise v této oblasti, jsou ze zákona omezeny. A tam, kde zpravodaj žádá o pokrok, jde o velmi složité oblasti, kde spíše jde o eh, neúplně formálně dané pravomoce, které máme na rozdíl od těch zákonem definovaných. A tam, kde jde o eh, předmět eh, eh, naší pomoci, tak víme, že v té době hospodářské krize jsme museli přesměrovat trošku eh, naši činnost jiným směrem a že tato zpráva tedy reflektuje i to období, kterým jsme v té době procházeli. A velmi stručně k vašim doporučením. Chtěl bych říci, že už jednáme u celé řady věcí, které jste zmiňoval. Mohl bych vám eh, poskytnout několik eh, příkladů, také se tím vracím k těm otázkám. Co se týče monitorování, souhlasíme, že to je velmi eh, zásadní věc. My jsme zdvojnásobili objem pomoci, kterou monitorujeme. Teď budeme prověřovat celou třetinu státní pomoci poskytované v EU. Dvojnásobili jsme také počet příkladů, to má velký dopad na naše zdroje, ale my se shodujeme v tom, že je to důležité pro také kredibilitu systému státní pomoci v EU, že je potřeba mít velmi eh, výkonný systém eh, monitorování a kontroly ex post. Předělování eh, zdrojů a lhuty nebo trvání, posuzování. Pan Stá se nastal, jestli jsme schopni tento systém zavést do konce roku. Já mohu říct, že tento systém Petra už se zavádí a já jsem si více než jist, že budeme mít eh, tento, tuto analýzu nákladů dříve než do konce roku, stejně tak budeme mít systém, který nám umožní v našem zahraničním letectví předělovat naše zdroje na jednotlivé případy v souladu s jejich váhou, což nám také umožní zlepšit naši výkonnost. Za třetí, tady zazněl požadavek na to, abychom vyřešili nebo posunuli kupředu nevyřešené případy. My jsme už loni eh, se do toho pustili a podařilo se nám snížit počet starých stížností velmi významně. Co se týče eh, našeho vztahu k členským státům, tady zazněl požadavek, abychom více pomáhali v šíření osvědčené praxe a pomohli těm členským státům, které mají e, problémy. Taky tady jsme zintenzivní naši činnost. Já jsem zástupce generálního ředitele odpovědného za státní pomoc. Eh, navštívil jsem už řadu členských států. Vytvořili jsme kontaktní místa. Velmi úzce spolupracujeme s orgány, které mají na starosti poskytování státní pomoci ve členských zemích. Máme také program pro e, národní soudce, kde se snažíme školit, protože oni posuzují celou řadu těchto případů a stejně tak komisař Almunia již zdůraznil, že efektivní kontrola státní pomoci si eh, vyžaduje tak eh, to, aby spolupracovali členské státy a v rámci našich zdrojů eh, je v tom velmi rádi podpoříme. Takže vám uvádím celou řadu příkladů, kde my už velmi aktivně působíme na základě současných pravidel. Ale, a to je velmi zásadní věc, dovolil bych se také poukázat na to, že kromě smluv, které vytváří jakýsi základní rámec pro státní pomoc, je komise vázána také řadou nařízení, zejména procesních nařízení, které upravují způsob vyřizování stížností a tak dále. A řada aspektů této zprávy Eh, je možné řešit pouze, pokud se podíváme na tato procesní nařízení a pokud je budeme revidovat. A v tomto kontextu je také potřeba zdůraznit, že musíme řešit i velmi malé případy, které na první pohled si nevyžadují nějakou zvláštní kontrolu, protože jejich dopad na vnitřní trh je pravděpodobně velmi malý, ale podle procesních nařízení se s tím musíme i tak zabývat a byl bych rád, kdyby eh, ta revize budoucnosti tím zabývala. Stejně tak nemáme možnost v současnosti eh, vytvářet nějaké blokové výjimky nebo eh, vynímat určité případy z, naší, z našeho systému. Rádi bychom tak, ale nemůžeme. Vyžadovalo byste to, aby rada změnila příslušná nařízení. To všechno tedy, co jste říkal, jsou velmi relevantní věci, to je tak na to upozorňoval i účetní dvůr, ale vyžadovalo by si to změnu základních pravidel. Komisař Almonia se tím již zabýval, také ve světle zprávy účetního dvora a právě pana Pravodaje. A jak také víte, prezentace jeho pracovního programu v prosinci před parlamentem chce modernizovat eh, státní systémy kontroly, v rámci čehož by měly být řešeny všechny tyto legislativní záležitosti. Jeho 2. února také přednese svůj příspěvek na velké konferenci, která se, která se bude konat v Bruselu. A tolik tedy eh, z mé strany. Dovolte mi ještě, abych upozornil na oblasti, kde máme objektivní problémy, tedy což je kompletní posuzování poskytování státní pomoci. Já jsem profese ekonom, ale musím vás upozornit, že je nám neumožňuje posoudit přesně, jaké ekonomická implikace obecně má státní pomoc eh, v celé ekonomice. To prostě není možné. A proto to, co dělá komise, je snaha hodnotit dopady státní pomoci a kontrol v oblasti státní pomoci na specifické oblasti to už představuje velkou část naší činnosti. I tak si ale myslíme, že to je e, důležitá věc v rámci modernizace, kterou oznámil komisař Armonia, To bude muset dělat v kontextu hodnocení dopadů, které musíme dělat tak jako tak. To je tedy jedna výhrada. Druhá výhrada se týká podrobných statistik o trvání našeho posuzování průměru potřebujeme pět měsíců v rámci předběžného šetření, předtím než zahájíme formální posuzování a v případě, že zahájíme formální posuzování, toto pak trvá dalších 21 měsíců, což je samozřejmě velmi dlouhá doba, ale když se vrátím zase k tomu, co jsem říkal o procesních eh, pravidlech, tak eh, tady komise nemá možnost požadovat informace o trhu od zainteresovaných stran nebo členských států přímo. My se musíme eh, spoléhat pouze na to, co nám poskytnou eh, členské státy, takže všechny ty lhuty eh, se odvějí od toho, jaké máme možnosti a jak nám ty informace dodávají členské státy. Podrobné statistiky od členských států Eh, s ohledem na krizi a jaký dopad měla krize na státní pomoc, velmi pravděpodobně nebudou úplně přesné. A proto možná by bylo lépe, abychom se podívali na souhrné statistiky. Ale pokusíme se vám poskytnout spolehlivé informace do té míry, do jaké to bude možné v rámci postupu o e, absolutoriu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Kopmane. Nyní se chci zeptat poslanců, poslankyň, pana zpravodaje, zda chcete ještě položit otázky. Není tomu tak. Děkuji vám tedy za vaše odpovědi a doufáme, že se v této věci také posuneme ku předu, protože je to i hospodářsky významná věc. A právě i vystupování v průběhu krize ukazuje, že je možné vystupovat flexibilně a dosáhnout pozitivních výsledků a to je také možné zde pozitivně zmínit. A pak jsou zde různé body, na které ještě požadujeme odpověď, anebo kde musíme všeobecně spolupracovat na zlepšení. Děkuji také paní Sandalové za její skvělou zprávu. A nyní bych přerušil naše zasedání až do zítřka 9. hodiny raní. Děkuji vám za účast a uzavírám dnešní část zasedání.